Vážení kolegové, eh, eh. tak aspoň některým z vás. Děkuji za to, že jste se, kteří se dostavili, děkuji vám za to. Budeme pokračovat v našem zasedání. A sice budeme hovořit teď o tématu nákladů rozdíly v nákladech a přístup k farmaceutickým produktům v Evropské unii. A teď dostane slovo pán vedle mě, pan Kanabos. Pan předseda Kanabos bude hovořit o tomto tématu, udělá úvod a pak povedeme rozpravu této otázce a myslím, že problémy s řečnickým časem ani mít nebudeme. Děkuji eh, za eh, pozvání a za možnost pohovořit před výborem. Jsem potěšen, že tady s vámi mohu být a že doufám poté povedeme diskuzi. Máme tady eh, dokument, kde se hovoří o rozdílech v nákladech a v přístupu k farmaceutickým výrobkům v Evropské unii. Předpokládám, že všichni máte materiály eh, před sebou, takže mm, jak mm, budu mm, hovořit, tak budu odkazovat na některé slajdy, projdu to velmi rychle. Když se podívám, um, podíváme na cíle eh, a mandát, který jsme obdrželi, eh, a tak tento dokument je zaměřen na to, abychom lépe pochopili to, proč farmaceutické ceny a e, výdaje do této oblasti e, jsou různé po e, celých evropských členských státech. Jsou tady čtyři klíčové oblasti, které jsou s tím spojeny. Za prvé jsou to výdaje do léku, potom ceny za léky a rovněž bychom měli zvážit ještě třetí aspekt, a to je farmaceutická výroba a výzkum. A Mm, eh, tady bychom měli poskytnout eh, nebo udělat politické kroky, nějaké politické možnosti navrhnout na úrovni EU a mm, uvidíte pak také ve svých podkladech, že existují některé rozdíly v rámci EU eh, a sice HDP na hlavu, tedy v, a tyto rozdíly některé ale nutně nemusí um, Mm, odrážet tuto základu. Máme významné rozdíly ve výdajích na hlavu, ale také ve výdajích eh, do farmaceutických přípravků. A když se na to podíváme z dynamické perspektivy a průběhu dobu, tak určitě existují velké rozdíly nerovnosti ve členských státech. Tato otázka, otázka je, mm, co eh, je příčinou těchto nerovností. A to nás přivádí k otázce cen za farmaceutika. A e, pochopitelně, když se podíváme na e, e, celou věc, tak mohou existovat rozdíly v těchto cenách, ale tak. Jedná se o generickou medicínu a někdy tyto rozdíly mohou být zásadní. Jsou tady různé metodologie, různé způsoby, jak se na celou věc podívat, různé studie, eh, které byly rozpracovány k, té, k tomuto tématu v minulosti. A eh, máme tady perspektivu založenou na důkazech a eh, tady bychom mohli citovat práci, která byla odvedena ve Velké Británii a která nám ukazuje, existuje takový koš hm, původních hm, výrobků a ukazuje nám také rozdíly v cenách mezi nejvyššími a nejnižšími až na, do 25%, ale v minulosti jsme viděli rozdíly v cenách mezi nejnižšími a nejvyššími ve členských státech, a sice řádově 40 eh, je eh, dvěma. V mnoha případech eh, tady máme různé generické produkty a ceny nebo rozdíly v cenách mohou být dosti významně vyšší a v některých případech zase mohou být výrazně nižší. Nesmíme ovšem zapomínat, že farmaceutický sektor je eh, významným zaměstnavatelem v EU a sice je to poměr 3,5 eh, eh, celkové přidané hodnoty. Je to významný přispěvatel do výzkumu a vývoje a také bych rád připomenul, že to nejenom znamená původní průmysl, průmysl ale je to i generický průmysl, který přispívá zjevně k mm, mm, této průmyslovému sektoru eh, v Evropské unii. Všechny tyto rozdíly mm, jsou velmi, někdy velmi zásadní, někdy méně zásadní, takže je zapotřebí možná vysvětlení. Když se podíváme, nebo spíš se pokusíme poskytnout vysvětlení eh, na úrovni EU, tak se budeme muset věnovat eh, politice, která je implementována na úrovni členských států a eh, hlavně se musíme podívat na regulační eh, rámce, které eh, prošetřují stanovení cen a úhradu předepsaných léků. Když se podíváme na tyto rámce, tak jsou tady dost významné rozdíly mezi členskými státy. Stanování cen za léky, ta je, tady se to týká většiny léků, ale máme také metodologické postupy, referenční stanování cen, pak tady máme různá posouzení, metodologie a tady také vidíme výrazné cenové rozdíly ve srovnání jednotlivých zemích a to tady mluvíme o straně dodavatelské. A pak tady existuje, tady snažíme se soustředit nejen na stranu eh, dodavatelskou a na cenu, ale také na, cenu, na stranu poptávku. Jinými slovy, způsob regulování, způsob regulace, před, předpisování léků, ale eh, také mm, eh, schování, potřeba ze strany straně pacientů. Například, když jeden způsob, jak regulovat mm, chování lékařů praktických, eh, například mm, chcete-li vymáhat INN, jinými slovy eh, generické předepisování léků, jiný způsob eh, by znamenalo, je, je přimět tomu, aby to bylo generickou cestou, nebo aby to byly generické produkty. Takže je mnoho způsobů a zřejmě tato politická opatření jsou aplikována různým způsobem, s různou úrovní intenzity a různým různým způsobem v jednotlivých členských státech a e, ještě záhadní, záhad, je to záhadný systém, protože kromě toho, co jsem právě řekl, e, že jsou tady existují různé regulační e, rámce, to se týká celého distribučního řetězce, jak malou obchodu, velkoobchodního prodeje a to je taková hnací síla na náklady, to tlačí na náklady, ale týká se to také celkových výdajů do farmaceutických produktů. Takže podíváme-li se na na poptávku a mm, tak eh, příspěvek celého toho distribučního řetězce je tady důležitý, ale když se podíváme také Eh, na různé daňové struktury, daň z přidané hodnoty, eh, míra, eh, této daň z přidané hodnoty může být nula v některých členských státech, nejvyšší je 25% za předepsání farmaceutických přípravků. A některé z těchto regulačních intervencí a regulačních opatření Eh, ty ehm, přispěly k tomu, že vznikly určité eh, problémy v jistých částech Evropské unie, problémy s přístupem. Zdali se tyto problémy, ehm, tento problém s přístupem vztahuje k různým technologiím v těchto státech, například různá technologie posouzení toho, jak jsou tyto technologie eh, posuzovány v různých členských státech a hodnota, kterou tyto technologie v těchto státech přinášejí. Mm, tak tedy metodologie může vypadat tak, eh, že tedy technologie jsou posuzovány tak, že pak z toho vyplývají různé eh, rozdíly eh, a stejné technologie se mohou aplikovat v různých státech různě. V některých menších eh, zemích eh, mm, máme otázku menších trhů a je velmi pravděpodobné, že určité produkty mm, možná nebudou k dispozici a to se může zase vztahovat eh, k tomu, že jsou velice, existují velice drahé výrobky, anebo pak méně dražší výrobky, jsou tam generické léky a pak je to otázka přeshraničního paralelního obchodu a to ehm, jinými slovy, eh, se týká exportu z jednoho státu eh, do druhého státu, tedy z jednoho státu, kde jsou ceny vysoké, do státu jiného, kde jsou ceny nízké. A ehm, ehm, tady máme něco mezi 10 a 20 procenty eh, celkového podílu farmaceutických výrobků. Je tu řada otázek, které se eh, vztahují k tomuto přístupu a vyplývá to z různých regulačních režimů, které jsou aplikovány ehm, v různých zemích. A aby jsme se eh, na tuto věc právě dívali v naší zprávě. A co se týče mm, možných politických obcí, tak ty se vztahují k různým národním, eh, národní úrovni, ale úrovni EU také, například na národní úrovni mm, musíme vzít v úvahu skutečnost, že existují výrazné rozdíly v regulačních praxích eh, ve členských státech a mm, tedy mělo by smysl, abychom i nadále se snažili o systematické posouzení politiky léků, tak abychom mohli posuzovat výkony. Jsou tady investovány velké sumy, jak uvidíte na začátku této zprávy, ale nevždycky se sledují sledujeme eh, to, jak, si, jak vypadají individuální opatření, která implementujeme. Takže je důležité, abychom toto učinili a pokud to neuděláme, tak bude důležité s tím začít. Takže jsou to otázky jako například metodologie zaměřené sdílení eh, rizik eh, nebo různé programy nebo informace o tom, co funguje a co ne, tak abychom maximalizovali přínosy pro naše občany. A pak eh, si eh, zjevně jde o to, abych se zvýšilo využívání generické, generických eh, léků, co se, týče, co se týká tedy mm, rozpočtové úlev, úlevy a také je tady potenciál inovační. V některých členských státech míra generických léků, které jsou předepisovány, je vysoká, v jiných státech je zase velice nízká. A to má co dělat s mixem politiky, kterou tady máme. A je taky důležité, abychom pokračovali, abychom nadále stimulovali inovace eh, v tomto sektoru, protože je to nejenom eh, zásadní pro eh, dodavatele, ale také cestou inovací mohou pacienti, spotřebitele se, může, se užívat lepšího zacházení, kvantita, kvalita se může zlepšit, tedy kvalita jejich života. A na úrovni EU je důležité, abychom pokračovali, byla vyvinuta určitá úsilí, ale je důležité, aby se pokračovalo s další výměnou osvědčených praxí, aby byla zlepšena koordinace mezi členskými státy. Myslím, že je důležité, abychom se zájemně učili z našich zkušeností, ale také co se týče toho, co funguje a co ne eh, v těchto různých státech. Je důležité, abychom pokračovali, vyvíjeli úsilí, abychom šli do mm, eh, inovací na, evropské, na úrovni EU a e, také je důležité posilovat inovace obecně, ale také posilovat využívání generických léků e, v rámci celoevropské politiky. Jistě, že existují otázky spojené s menšími trhy a těm bychom se měli věnovat. A konečně co se týče paralelního obchodu, je důležité zvážit, jak vypadá praxe, jak to v zásadě funguje, ale také bychom měli posílit další výzkum a vést další diskuse o um, těchto praktikách mm, tady takový interface mezi eh, vnitřním jednotným trhem a politikou členských států, eh, která je zjevně aplikována na národní úrovni. Eh, paní předsedkyně, mm, takže mm, já myslím, že není jednoduché zmínit věci, které jsou obsaženy v této rozsáhlé zprávě, není možné to udělat za 10 minut, ale chtěl jsem, abyste si udělali malou představu o tom, co je obsahem této zprávy a budu velice potěšen, když budu moci reagovat na otázky z publika později. Děkuji vám. Monsieur le Président, merci infiniment pour cette... Euh, Pane, děkuji vám mnohokrát za toto schrnutí. Je to záležitost, která nás všechny zajímá. Kromě toho se tím zabýváme všichni a předávám tedy slovo panu Šnelartovi. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych řekl, že, my jsme zadali, že tu studii jsme zadali, zadali my. A když si ji tak čteme, tak si můžeme udělat obrázek o tom, jaké problémy tu jsou a jaká řešení se nabízejí. Nicméně, já mám ještě několik otázek, které bych rád položil autorům a které jsou pro mě velmi palčivé a které uh, potřebuji zodpovědět, abych si mohl udělat úplný obrázek o této studii. E, jsou tu uvedeny některé prameny a e, my víme, že e, vždycky je využíván kvantitativní materiál Evropského svazu výrobců léčivých přípravků. Jde o to, abychom využívali i jiné zdroje. Eh, potřebujeme například objektivní zdroje, jako jsou ministerstva. Eh, já se ptám, jestli studie, které dospívají k jiným závěrům než sám autor, například pokud jde o úspory eh, v oblasti paralelního obchodu, jestli tyto prameny nebyly zohledněny. A druhá věc, pokud jde o padělaná léčiva, tak eh, tu je řečeno, že dovážená léčiva tohoto druhu představují riziko. Eh, Evropský parlament eh, k tomu v tomto roce přijal jasné stanovisko a právě proto chtěl tedy zabránit dovozu padělaných eh, léčiv, která se dostávají do paralelního obchodu. To tady nenacházím ve vaší studii. Tento závěr tady není obsažen ve vaší studii. A konečně třetí věc. Když tu čtu tu studii, tak mám pocit, že eh, eh, se tady výrobci obohacují a že lékárníci a velkoobchodníci eh, tady zkrátka plní svůj úkol, ale já si myslím, že eh, to je prostě dodavatelský řetězec a že všechno je potřeba k tomu, aby pacienti dostávali svoje léky. Já si myslím, že je důležité, abychom měli především na mysli to, že eh, evropští pacienti musí dostat eh, kvalitní léčiva. To je to nejdůležitější. Byl bych rád, kdybyste mi byl schopen odpovědět na tyto tři otázky, protože podle mého názoru je ta studie z tohoto ohledu, ohledu trochu eh, nedostatečná. Děkuji a nyní paní Dagmar Bern. Děkuji, pane předsedo. Eh, dovolím si pouze eh, rozšířit to, co řekl pan Schnellhardt. Eh, já osobně se domnívám, že není tak přes, překvapivé, že na stránce 3, 32 čteme o paralelních obchodnících. Pojďme, pojďme se na to podívat. Patentovaná léčiva ne, nepatentovaná léčiva jsou častem, často uh, předmětem eh, paralelního obchodu, ale pojďme se na to podívat tak, že eh, často je to tak, že jsou čtyřikrát dražší než, než ta patent, čtyřikrát levnější, pardon, než ta nepatentovaná léčiva. Já jsem si nebyla jistá, jestli jsem to správně pochopila. Uh, Eh, já si myslím, že eh, tady to jsou otázky, které nás eh, zaměstnávají již nějakou dobu a se vší úctou si myslím, že bychom tady mohli vést trochu akademičtější debatu. Zmínil jste počet eh, zaměstnanců ve farmaceutickém průmyslu. Já s tím souhlasím, ale zároveň se vás ptám, jestli byste souhlasil s tím, že eh, ta zaměstnanost hraje eh, větší roli také v oblasti originálních výrobků, tedy v oblasti výzkumu, než v oblasti neoriginálních výzkumu, výrobků. Budete se mnou souhlasit? Já si totiž nejsem jistá, jestli s vámi mohu souhlasit v tom, že bychom tedy měli zvýšit podíl eh, generik, protože podle mého názoru v tomto ohledu je tady určitý rozpor. Jakou eh, část eh, léčivých přípravků chcete posílit? Generika a nebo značková léčiva? Pravděpodobně jste sledoval naši diskuzi na téma přeshraniční lékařské péče, zdravotní péče a e, také vidíte, jaké tady jsou problémy. Pokud chceme mít větší podíl toho sdílení eh, osvědčených postupů v oblasti zdravotnictví, tak by to samozřejmě bylo více než vítáno, protože eh, my si eh, musíme dát velkou práci s tím, že budeme tedy přesvědčovat členské státy o těch dobrých postupech. Pokud se podíváme na Evropskou unii, tak já už jsem jasně konstatovala, že vy jste tedy Eh, požadoval výměnu o vysvědčených postupů a zlepšení koordinace mezi členskými státy. Mě by zajímalo, jak byste toho chtěl dosáhnout, protože mám pocit, že nám trochu dochází fantazie v tomto ohledu. A další věc. Pokud nechceme snížit uh, hodnotu generik, tak uh, se zároveň musíme zeptat, jestli si uh, myslíte, že Eh, generika eh, mají samostatný význam. Potřebujete eh, přece něco, co bude následovat po tom období, kdy platí patent. Rád bych se vás tedy zeptala, jak chcete posílit výzkum v Evropské unii jako takový. Možná, že jsem to někde e, nepřečetla, že je to tady někde skryto, ale podle mého názoru je to tak, že pokud posílíme e, podíl generik, tak e, ne, zároveň trochu zanedbáme výzkum. To znamená, že já se ptám, jak bychom dospěli k těm generikům, kdyby to na začátku nebylo něco, co je patentováno a něco, co tady musíme nejprve vyvinout. Jinak si myslím, že to není úplně špatně, ale e, tu situaci to znázorně velmi optimisticky. To znamená, že já bych se vás ráda zeptala, jak si představujete, že bychom mohli členským státům poskytnout e, ty podněty nebo pobídky, tak abychom mohli lépe koordinovat jejich snahy na tomto poli. Děkuji. Merci e, beaucoup, Dagmar. Děkuji, Dagmar. Pan Šlitr. Děkuji vám. Děkuji, děkuji vám za tuto zprávu. Mě trochu překvapuje jedna věc. A sice to, že došlo k velkému nárůstu nákladů e, mezi lety 2000 a 2008, a to především v některých členských státech. E, ve Velké Británii se stalo něco zvláštního, nebo, nebo e, co se tam stalo, že Velká Británie se vydala jinou cestou než zbytek Evropy? To je jedna věc. A další věc. Je tu velmi nízká úroveň výzkumu a vývoje, 15 eh, až 20 eh, během tohoto období. Já si myslím, že to je velmi malý podíl eh, na nákladech, které tady plynou do výzkumu a vývoje. Ve vašich návrzích nebo doporučeních je jedno doporučení, které, tam, které postrádám. Americký senát o tom bude hovořit zítra a sice cenové fondy 31. května se bude eh, konference na toto téma a já musím říct, že je to alternativní mechanismus, jak financovat výzkum. Pokud tedy se rozhodneme o prioritách v oblasti zdravotnictví a rozhodneme se, co nejvíce potřebujeme a že za to tedy zaplatíme určitou cenu, eh, představme si to například tak, že budeme eh, financovat diagnostiku a další oblasti výzkumu, tak celé to samozřejmě stojí nějaké peníze a pokud eh, tedy nebudete mít paralelní dovoz, tak se vyhnete eh, problémům eh, s padělanými léčivy. A proto se vás ptám, jestli se zabýval touto možností a jestli tam zkrátka není jenom zahrnuta, nebo jestli jste se tím nezabýval. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych se chtěl připojit k otázce Horsta Schnellharta, eh, která se týká paralelních importů. Vlastně to byl podnět eh, k tomu, proč jsme se eh, rozhodli rozpracovat takovou studii, protože v diskusi o falšování léčiv jsme na jedné straně slyšeli, že by to mohlo být podnět pro falšování, ale k tomu tady žádné opěrné body jsme nenalezli. A ty, které existují, tak by vás poprosil, abychom na tom dále ještě pracovali. A pak jsme říkali, pokud cenové rozdíly jsou jsou tak obrovské, tak eh, paralelní obchod eh, může utlumit mm, náklady. A teď mám doplňující otázku. Jedna, jedna otázka je, kdo přímo vydělává na tom paralelním obchodu, to je jistě tak, jak se to popsal, to jsou obchodníci. A, ale nemáme přeci jen ještě nepřímý efekt. Jestliže existuje takovýto paralelní obchod, jestli to netlumí také ceny, které um, um, tady existují, anebo se to úplně neutralizuje. Ale nejsem si úplně jist, nemám v tom jasno a myslím si, že není možné všechno tak přesně propočítat, jestliže se podíváme pouze na jednu cestu. Ono to všechno je vzájemně propojeno. Když mám více konkurence, tak mám celkově větší tlak na ceny. A druhá věc, eh, která mi velmi leží na srdci, a tady bych vás poprosil, eh, abyste k tomu ještě prosím mohl říci, náklady nejrůznějších systémů. Eh, máme stovky, štáby stovek pracovníků ve velkých podnicích, ve středních podnicích, je no, tady je taky velká zátěž, jedou se, vedou se cenová vyjednávání v různých členských státech. A také vím, že to není vůbec realistické, aby se to přes noc změnilo, abychom řekli, že budeme chtít mít jednotnou cenovou úroveň. Ale určitě eh, by bylo rozumné říct, že tyto stovky lidí, že to nejsou všechno jenom ekonomové, to jsou farmaceutici, to jsou eh, eh, zdravotníci, kteří vyjednávají jenom o tom, jak velké ceny v 27 členských státech mají být. Na jedné straně jsou to firmy a na druhé straně úřady. A potenciál těchto nákladů mm, mm, a tímto tedy potenciál úspor pro společnost společnost. To je to, co by mě zajímalo. Nenašel jsem to tady, možná jsem studii nečetl dosti pozorně a ani to možná není možné vyjádřit čísly, ale přeci jenom by mě to zajímalo. V prvním kroce totiž hovoříte o tom, že tady společ, posouzení společné eh, technologie v oblasti zdravotní péče a to je právě taková důležitá věc, abychom tady posoudili třeba nějaký preparát nebo látku a není možné, abychom ve Švédsku hm, to dělali, se dostali úplně jiný, rozdílným výsledkům než ve Španělsku. Um, ehm, um, ehm, jestli Jestliže se chceme sjednotit metodu, tak bychom si ušetřili hodně zdrojů a tyto, eh, pak by, eh, myslím, eh, bylo lepší, kdyby tito lidé působili ve výzkumu, než že by se trávili čas vyjednávání o cenách. A poslední bod, taková malá poznámka, týká se mého členského státu Německa. Německo na základě údajů, které se prošetřili, určitě je kategorizován jako země, která, když to poměříme podle HDP, má dosti vysoké náklady na léčiva Máte někde, propočítali jste někde, víte, že existuje o rok nový zákon, protože to hrálo svou roli v diskuzích a my jsme se pokusili eh, se přizpůsobit evropské úrovni. Eh, máte k tomu už nějaké údaje nebo někdo z vašich kolegů, ehm, tak abychom věděli, jak, eh, jaký to možná bude mít dopad? Alors, euh, il a pas d'autres euh, questions. J'avais, euh, monsieur le Chce ještě někdo vystoupit? Pokud ne, tak potom já sama mám otázku jménem své kolegyně paní Pavanové. Paní Pavanová se omlouvá za to, že zde odpoledne nemůže být přítomna. a e, vyjadřuje své přesvědčení, že toto je velmi zajímavá studie, zajímavá zpráva. Máme tři studie, které se týkají eh, léčiv v Evropě a přístupu veřejnosti k léčivům a e, zajímavá je metodika, která se používá k vypracování těchto studií. Je řada eh, akademických vědeckých studií, které jste vy vypracovali a jsou studie vypracovaná farmaceutickým průmyslem, mají a mají různé výsledky. Můžete něco říci o tom, jaký, jaká výhoda může být, nebo jaký přínos mají takovéto studie, jaký přínos mají pro pacienty. A druhá věc, zdá tato studie nějakým způsobem stanoví eh, určitá, ur, eh, určité pokyny, řekněme, jakým způsobem eh, toto řešit a do jaké míry řeší základnu zainteresovaných skupin. A nyní tedy za chvilku předám slovo kolegům. Máte ale nějaká doporučení, pokud jde o srovnávání cen v různých členských státech, především pokud jde o značková léčiva a generika. Sledujete plnou dynamickou situaci v každé zemi. Je dynamičtější situace v některých zemích v oblasti generik ve srovnávání se značkovými léčivy a existují nějaké zvláštní eh, podmínky pro generika v některých zemích, protože to samozřejmě ovlivňuje úroveň penetrace genetrik ve srovnání se značkovými léčivy. A další otázka se tady týká paralelního eh, eh, prodeje. Potřebovali bychom víc studií, pokud jde o dopad léčiv a přístup k nim jaký druh výzkumu musíme udělat, abychom, se tí, abychom o tom více věděli. A otázka na komisi předpokládá nějaký výzkum pro vypracování takových studií a e, jakým způsobem. Takže to jsou otázky, která klade paní Pavanová a nyní dávám slovo paní Mekavan. Máte slovo. Chtěla bych vám poděkovat za studii, je velmi zajímavá. Je tam spousta zajímavých informací, především mě zajímalo to, co se obtížně kontroluje, e, například politika předepisování léčiv e, na straně lékařů a dále e, přístupy k některým lékům. V některých zemích můžete jít k lékaři a vždycky si odnesete plnou tašku léků, i když máte sebe menší věc a někdy dostanete lék, aniž by vás lékař pořádně prohlédnul. Tohle to se velmi obtížně nějakým způsobem řídí a e, mě by zajímal takzvaný H-profil e, různých předpisů léků a e, jak, e, jaký poměr byl, e, je, je množství... a, to bude možná, eh, bude, to, bude se to týkat asi věku, eh, jak je to v souvislosti s věkem a jak například kolik léčiv se předepisuje v posledních dvou letech, eh, protože je tendence předepisovat starým lidem více. A otázka pro komisi, co můžeme udělat s takovouto studií. My jsme si ji přečetli a ten obsah se týká vlastně kompetence členských států. Vy diskutujete na úrovni pracovních skupin na vysoké úrovni, co s tím dělat a co s tím dělat v malých zemích, protože se zdá, že vlastně v tomto smyslu ztrácí malé země, především kvůli velikosti svého trhu. Takže jak je to s tímto? Jinak si myslím, že v podstatě závisí na národních rozhodnutích, na rozhodnutí jednotlivých států, kolik budou eh, dávat peněz do tohoto a pokud jde o přístup, můžeme mít k dispozici určité, určitá léčiva teoreticky, ale třeba spolufinancování na straně pacienta je tak vysoké, že to vlastně není pro každého, protože na to každý nemá. To tedy jsou takové komentáře, které se mohou týkat většiny členských států. Takže takže eh, to tedy jsou moje otázky na tuto studii a co s ní můžeme dělat. Děkuji vám. Chce ještě někdo se zeptat? Možná komise chce vystoupit? Loha Nistor. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne. Dámy a pánové, jsem Laura Nistor, jsem z DG Enterprise z komise a jak bylo správně řečeno, je to opravdu kompetence členských států, protože zdravotnictví je v kompetenci členských států, ale každopádně to neznamená, že na evropské úrovni nemůžeme nic dělat. A pokud jde o přístup k léčivům, protože se tady hovořilo o přístupům k léčivům v malých zemích, tak máme platformu přístupu eh, k léčivům v Evropě a na této platformě máme různé pracovní skupiny. Například eh, pracovní skupinu pro malé trhy, kde zainteresované eh, skupiny se snaží identifikovat různé problémy které na, trh, na trzích jsou a snaží se nalézt řešení. Takže je to skutečně jakýsi výměný mechanismus, protože si tam lidé vyměňují zkušenosti, eh, komise eh, provádí studie a pomáháme hledat řešení problémům, které se těchto pracovních skupinách identifikují. A použití této studie pro nás znamená, že máme údaje, které se dají využít při definování problému nebo při rozhodování o tom, kterou variantu politiky eh, využít. Takže je to pro nás zdroj informací, stejně jako další studie ve farmaceutickém sektoru, které eh, teď které existují. Takže to tedy pokud jde o tuto jednu otázku a dále paralelní obchod, O tom můžete dostat podrobnější informaci eh, od někoho jiného. Eh, Známe stanovisko eh, trest soudního dvora, pokud jde o paralelní obchod to je, e, není to ve smlouvě nebo podle smlouvy, takže to je stanovisko, které musíme přijmout a bylo by zajímavé mít zprávu, kde by se kvantifikovalo e, kvantifikovaly výhody a nebo nevýhody paralelního obchodu. V současné době nemohu říci, že komise v tomto smyslu něco dělala nebo bude dělat. Děkuji vám jinak za pozornost. Doufám, že jsem odpověděla. Pokud máte další otázky, ráda odpovím. Děkuji. Dagmar žádala si o slovo. Ne, to jste neobjasnila. Já bych chtěla jenom eh, zdůraznit, protože jsem z těch, kteří si domnívají, že farmaceutická legislativa eh, v DG Enterprise je dobře ošetřena. Není třeba, aby to přecházelo do DG Sanko. Ale když eh, mám na mysli třeba eh, směrnici o transparentnosti, takže tohle to je odpovědnost DG Enterprise a jinak se to netýká. Nemá to žádný, není zde žádný kontakt s další zdravotnickou legislativou já si myslím, že bychom měli respektovat eh, hierarchii a že bychom eh, měli eh, rovněž zapojit do toho zástupce DG Sanko a že by se to mělo vrátit komisi, protože DG Enterprise ztrácí kompetence a ztrácíme zbytečně čas. A to co jste právě říkala, vlastně ne, e, e, zdůra, nevysvětluje to, co se teď děje. Takže bych byla ráda, kdyby se tím zabývalo DG Sanko a měli bychom to opravdu dělat řádně, jak se má. Děkuji vám. Pan Kanavus. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že jste položili otázky a že jste eh, komentovali moji prezentaci. Děkuji vám za to. Dovolte mi, abych eh, na to trochu vysvětlil, pokud to bude možné. Pokud jde o předepisování léku, tak to je samozřejmě velmi komplikovaná otázka, do které je zapojeno mnoho stran. Je tu mnoho zúčastněných stran, hrají tu roli nejrůznější zájmy. Dovolte mi, abych se tedy vrátil k otázkám, které jste položili. Vy jste ehm, tedy pokládali nejrůznější otázky. Já jsem se je snažil trochu strukturalizovat, eh, dát je do takových kategorií. Vypadá to tak, že jsou tu zhruba tři tematické bloky. První blok se týká paralelního obchodu, druhý blok HTA a třetí blok generika. Také tu zazněla otázka nadměrného nebo nedostatečného předepisování léků, což také e, těsně souvisí s mým výzkumem. Dovolte mi, abych vám v tuto chvíli poskytl svůj názor na tyto věci. Eh, samozřejmě, že musím předeslat, že to je můj osobní názor založený na výzkumu a eh, že tady jde o to, jestli eh, tady jsou nějaké konflikty zájmu. Myslím si, že to je vždycky jasně stanovesko. pan kolega z Německa se ptal na možné úspory v rámci přeshraničního obchodu. Nezapomínejme na jednu věc. Musíme ty věci vždycky vidět v určitém kontextu. My tady analyzujeme obdivětví průmyslu, které představuje zhruba 1,5 evropského HDP. Paralelní obchod sám o sobě je velmi malou oblastí e, průmyslu, pokud to srovnáme s, tou, s tím farmaceutickým průmyslem jako takovým. Pokud se podíváte na studie, které byly sponzorovány a financovány asociacemi paralelních obchodníků, e, subjektů v oblasti paralelního obchodu, tak zjistíte, že tyto úspory, které vznikají členským státům, jsou ve skutečnosti velmi malé. A v mnoha případech e, jsou zanedbatelné, alespoň v některých případech jsou zanedbatelné. Samozřejmě, že některé e, studie jsou staré již 5, 6, 7 let, samozřejmě, že ta, ten vývoj běžel rychle. Od té doby se toho mnoho událo. My to samozřejmě zkoumáme paralelně, díváme se na to, do jaké míry členské státy zakazují dovoz eh, léčivých přípravků, do jaké míry tomu naopak tak není. Zkrátka to celé analyzujeme. Já osobně si o této otázce myslím, že ty potenciální úspory, tak jak eh, bylo řečeno, jsou tedy skromné a že je musíme zároveň dát do souvislosti s potenciálními nebo možnými problémy, které ty, eh, ten eh, paralelní obchod vytváří. Padělaná léčiva. Pokud máte mm, paralelní obchod, tak můžete mít i eh, na trhu i padělaná léčiva, ale není to podmínka nutná. Padělané prostředky zkrátka budou existovat vždycky, vždycky, když lidé budou schopni vyrábět ta léčiva, tak říkajíc, na koleně. Samozřejmě, že je vždycky jednodušší, když tu máme eh, eh, tu situaci, že můžeme ta padělaná léčiva jednoznačně zakázat. To znamená, že eh, když tady můžeme léčiva dovážet, tak vždycky je to eh, příležitost k tomu, aby se sem dostávala i padělaná léčiva. Eh, já osobně se domnívám, že paralelní obchod eh, je někdy přeceňován, přeháněn. Samozřejmě, že to je fascinující otázka, protože to je že to je komplexní otázka. HTA, ohodnocení technologií v oblasti zdravotnictví. To je skutečně hybná síla, základní prvek při oceňování léčivých přípravků v přeshraniční měřítku. Já jsem v té studii se snažil naznačit, že e, rozdíly mezi členskými státy v ohodnocování e, léčivých přípravků jsou velké. E, a záleží to na tom, jak se členské státy postaví k těm důkazům. Právě z toho vyplynou potom ty eh, eh, rozdíly. A proto eh, tedy mohou být různé léky ohodnoceny různě. To jsem se snažil v té studii ukázat. My se můžeme zároveň zamyslet nad tím, jak budeme ohodnocovat nové technologie, a to je práce, které bychom se měli společně věnovat jak budeme stanovovat hodnotu nových technologií. Pokud se tady shodneme na tom, že tady dochází k inovacím, tak se pojďme také pobavit o tom, jak je můžeme ohodnotit. Jsou to věci, které budeme muset řešit na evropské úrovni stále více. Samozřejmě, že můžeme zintenzivnit naši vzájemnou koordinaci. Koordinace již probíhá, je tu evropská síť, která se snaží uh, skoordinovat eh, celou tu metodologii, ale měli bychom to ještě posílit a já osobně doufám, že se nám tak v příštích letech eh, podaří. Výměna osvědčených postupů, výměna příkladu dobré praxe je určitě dobrá věc a je to něco, co v každém případě funguje. Samozřejmě, že tu jsou členské státy, které mají eh, které tedy využívají eh, příkladu jiných členských států při ohodnocování těch technologií. To je věc, kterou musíme mít na paměti. Nikdo zároveň nespochybňuje, že generika jsou levnější, že jsou eh, nákladově výhodná a že mohou představovat zdroj úspor. Já tady nevidím žádnou diskrepanci mezi eh, průmyslovou politikou, eh, zaměstnaností a podporou generik. Já si myslím, že to může jít ruku ruce. Já osobně mám zájem o to, abychom z hlediska zaměstnanosti nedbali pouze na zájmy výrobců, protože e, ti e, výrobci samotní nevytváří zaměstnanost. E, musíme se soustředit také na proces výzkumu. Z evropského hlediska je velmi důležité, a my to víme, že výzkumný průmysl významným způsobem přispívá eh, také k zaměstnanosti ve farmaceutickém průmyslu. To znamená, že já tady žádný rozpor nevidím. Nevidím to rozpor mezi oběma otázkami. A nevidím ani rozpor v tom, že bychom měli podporovat něco, co je výhodné, ekonomicky výhodné a že bychom tady měli eh, zároveň investovat někde jinde na trhu, eh, někde, kde tady můžeme mm, prospívat e, a podporovat novou vyspělou technologii. Čemu můžeme věřit a čemu naopak věřit nemůžeme? Taková otázka tu také zazněla. Já si myslím, že je tu mnoho dat a je tu také celá řada informací, které se týkají výkonu farmaceutického průmyslu, výkonu e, a efektu jednotlivých politik v oblasti farmaceutické chemického průmyslu. Já si myslím, že potřebujeme velmi solidní hodnocení. První otázka. Výzkum a vývoj 15 eh, až 20 jestli je to malý podíl nebo velký podíl. Já si myslím, že eh, je to eh, poměrně velký podíl. Pokud si vezmeme, že to je 15 až 20 celého farmaceutického průmyslu, tak je to skutečně poměrně velká částka. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že to pravděpodobně bude do budoucna ještě více, protože my žádáme daňové poplatníky, aby prostřednictvím národních politik, ale také prostřednictvím rámcových programů přispívali na výzkum a vývoj. To znamená, že nejde pouze o e, farmaceutický průmysl, který věnuje peníze na výzkum a vývoj, ale jde také o to, že do výzkumu a vývoje investují e, daňoví poplatníci v Evropě, ať už v rámci národních daňových systémů, tak v rámci rámcových programů na evropské úrovni. To znamená, že to je velmi důležitá věc e, byly tu zmíněny ty cenové fondy. Musíme se zamyslet nad tím, jak eh, můžeme inovaci otevřít na evropské úrovni. Já to nechci vůbec bagatelizovat. Já si myslím, že je to otázka, která stojí za zvážení. Ale v každém případě bychom se měli vydat směrem k otevřenějšímu modelu, který je otevřený inovacím. Uh, každém případě je to něco, co je zajímavé nejen pro výrobce, ale také pro samotné členské státy a čeho si jsou členské státy i výrobci stále více vědomi. Další věc. Je to věc, kterou zmínil pan Líse. kdo je vítězem toho vývoje, jaký je vývoj v jednotlivých členských státech. Já si myslím, že ten vývoj je velmi dynamický. Jakmile je něco eh, vydáno, zveřejněno, tak už to ztrácí smysl, protože se to opírá o údaje, které jsou eh, zastaralé. To znamená, že eh, celá ta oblast se velmi rychle mění, ať už se to týká cen nebo HTA, všechno to podléhá velmi dynamickému vývoji. Čemu můžeme věřit a čemu naopak věřit nemůžeme? Já si myslím, že můžeme věřit eh, důkazům, které tu máme, pokud jsou mm, ty důkazy předkládány v co možná, nej, co možná nejlepším způsobem. Eh, samozřejmě, že tu jsou nejrůznější hlasy v oblasti veřejné politiky a my se musíme snažit všechny ty hlasy adekvátně zohlednit. A zohlednit je také eh, stejným způsobem. Zároveň si Evropská komise může vytvořit svůj vlastní názor na to, co se tady v této oblasti děje. Dynamický vývoj je zkrátka vždycky zohledněn. E, nikdy se nám nepodaří v jednom dokumentu e, zachytit e, celý vývoj ve všech jednotlivých členských státech. Samozřejmě, že to jsou otázky spojené se stanovováním cen, ale jsou to také někdy otázky spojené s objemem. A to se týká jak velkých zemí, tak eh, malých zemí. A konečně poslední otázka. Dovolte mi, abych se vrátil k tomu přezhraničnímu obchodu a k vaší otázce, paní předsedkyně. Vy jste se ptala eh, na vývoj, jestli je tady nějaká taková potřeba. My jsme eh, v této oblasti eh, provedli peer review, eh, pouze jsme chtěli mm, transparentním způsobem zachytit výhody celého toho systému, takže jsme na tom pracovali. Skutečně tady mm, byly vydány určité dokumenty, já jsem byl jejich spoluautorem. Nicméně znovu zdůrazňuji, že je to oblast, která se velmi rychle vyvíjí a proto určitě stojí za to, abychom to sledovali i nadále ehm, abychom to eh, tady neustále aktualizovali. Kolega předtím, kolegyně hovořila za komisi. Já skutečně věřím, že komise, ať je to Sanko nebo DG Enterprise, oni eh, odvádějí kus práce jsou tu sítě, které posilují a když se podíváme na situaci před 10-15 lety, tak kdy členské státy vzájemně nekomunikovaly o sdílení osvědčených praxí z pohledu zevnitř, eh, musím eh, říct, že členské státy alespoň spolu komunikují. Nejenom o otevřených rámcích, ale i mm, snaží se vyvážit vzájemné pozice a říci si, co funguje v jejich vlastním eh, systému a co ne. A to je skutečný význam slova demokracie v našich členských státech. Myslím, že komise sehrála roli v tomto a nechci znevažovat pochopitelně ten, ten náhled nebo tu perspektivu, kterou přinášíte vy v, v, v parlamentu. Paní předsedkyně, je to řada otázek, ale doufám, že se mi podařilo alespoň na některé z těch mnoha otázek, které jsem dostal za 20 minut, odpovědět. Děkuji. Ano, děkuji za vyčerpávající odpovědi na otázky, které jsme vám položili. Děkuji také za eh, kvalitu eh, zprávy a za vysvětlení, která jste nám dnes odpoledne poskytl k této velice důležité otázce. Takže ještě jednou děkuji. Bylo to velice zajímavé pro všechny kolegy, kteří byli přítomní. Chtěla bych poděkovat také komisi za dodatečné informace. A chci se připojit k tomu, co řekla paní Roth Berend. Takže se dostáváme k dalšímu bodu a to je předsednictví pana kolegy eh, Šlitera.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 Yes, uh, so we will stop. Takže um, začneme zase, budeme pokračovat. Um, a sice další je prezentace zprávy SDC a sice o hepatitidě B a C. Máč Brengl je mezi námi, ředitel. Jsem velmi rád, že jste se mohl dostavit a doufám, že se i vrátíte zpátky. Slyšel jsem, že ehm, se ten prach, prašný oblak se stále více posunuje spíše k východu, ale byl jsem, jsem velice rád, že jste se mohl sem dostavit, protože toto je velice důležité téma. A z globálního hlediska tady máme velký, vysok, velký výskyt v Evropě. No, máme velké rozdíly v některých zemích, někde je to hodně, někde málo. Prosím vás o vaši prezentaci. Thank you very much. Yeah. Děkuji, ano. Ehm, doufám, že se budu moci vrátit do Stockholmu. Vím, že Evropský parlament eh, se velmi zajímá o téma hepatitis B a C a jsem velmi rád, že tomu tak je. A také registruji, že tady existuje eh, prohlášení, sice z roku 2007, a tady vyzýváte komisi, aby Um, předložila doporučení jako univerzálního screeningu, screeningu. Komise nás požádala o příspěvek a o předložení některých důkazů. Um, není pochyby o tom, že hepatitida B a C um, uh, o nich se musí podávat zpráva, zprávy ECDC na národní úrovni a takže opravdu máme celou řadu údajů a v roce 2007 jsme mohli předložit takovou první zprávu o situaci na poli hepatitis B a C. A tento Eh, tato obrázek, ten to bylo mezi období 1995 až 2004 a um, pak jsme byli schopni každý rok podávat informace aktuální. Eh, ovšem existují tady vážná omezení, eh, bohužel. Je to vždycky otázka toho, jestli vidíte, vidíte navýšení, co to znamená. Znamená to, že eh, lékaři věnují větší pozornost této eh, nemoci a že více testují, a nebo eh, je to opravdu zvýšený výskyt. Výskyt nebo zvýšení prevalence této choroby, toto není tak jednoduché interpretovat. Pozbírali jsme celou, dali jsme dohromady celou řadu odborníků a začali jsme diskutovat o tom, jak bychom mohli posoudit skutečný dopad eh, této eh, choroby. A pak, jestli bychom mohli rozpracovat nějaké um, obce. Já, mm, mm, víme jistě, že tady je velký dopad. Ehm, tisíce občanů ehm, jsou nakaženi touto chorobou a mm, někteří z nich, u některých se objeví eh, ciroza jader, jater nebo dokonce rakovina jater zátěž mm, této choroby, eh, ta není rovnoměrně rozložena, takže jsou tady obrovské rozdíly. A eh, také vím, že parlament se velmi mm, zajímá o tyto otázku nerovností eh, v oblasti zdraví, ale jsou velké rozdíly mezi členskými státy, ale mm, také v těch jednotlivých skupinách, které se to týká. A to je také obsaženo v naší zprávě. Například hepatitida C, ta se velmi soustředí, hlavně je to mezi uživateli, kteří berou injekce a pak je tady vyšší riziko, jak pro vlastně hepatitis B a hepatitis C. A rád bych pak ukončil pár poznámkami o tom, co děláme s touto chorobou hepatitida B. Té lze zabránit bezpečným očkováním. Očkování e, je už v dispozici 20 let a myslím si, že je to velkým úspěchem, protože jsme dosáhli velké účinnosti a míra nakažlivosti ta se snížila z 10 případů hepatitidy B z, eh, od 100 000 lidí v roce 94 na pouze jeden případ. To znamená, že je to desetinásobné eh, snížení eh, výskytu. A um, ti, kteří říkují jehlou, tak to jsou je taková jedna z rizikových skupin výskytu hepatitidy B a C. Eh, my jsme eh, se dali dohromady s eh, Evropským monitorovacím centrem, který se zaměřuje na drogové závislé a tady jsme rozpracovali takové hlavní směry toho, jak bychom mohli ehm, ehm, učinit další kroky v tomto smyslu. Je mnoho lidí s hepatitidou C, kteří mohou být mm, vyléčeni mm, a mm, když se nepodíváme na jednotlivé národní screeningové programy, tak eh, to, je opravdu, to bude je to velké investice, bude to stát mnoho peněz a otázka vždycky je, jestli je tady je návratnost těchto investic, protože pokud mm, eh, máte pozitivní případ, tak eh, musíte poskytnout léčbu. A tato léčba samozřejmě není zas tak levná. Takže to je jeden z důvodů, proč ECDC eh, eh, tady běží projekt, eh, jsou tady modely, které mají vyhodnotit screeningové metody. A máme tady takovou, takový komplex zadu nástrojů, tak abychom mohli udělat analýzy přínosů, negativních dopadů. Jsou tady screeningové programy pro hepatitidu B a C. Toto dáme k dispozici na začátku příštího roku a rádi bychom chtěli motivovat a povzbudit a vyzvat jednotlivé jednotlivé členské státy, aby využívali těchto nástrojů, aby je vzali, aby vzali v potaz vlastní situaci a podívali se na to, jestli začnou s těmito screeningovými programy. Takže v roce 2012 a poté budeme pracovat s našimi sítěmi eh, expertů v evropských eh, členských státech, tak abychom eh, rozpracovali rámce pro prevenci a léčbu hepatitidy B a C v Evropské unii. Jedna otázka už byla identifikována jako priorita a to je prevence přenosu z matky na dítě, tedy přenosu hepatitidy B. Toto mm, lze udělat levně, jednoduše, pokud víte, že matka je nakažena. Trošku jsem byl šokován, když jsem zjistil, že stále tady existuje několik členských států, kteří eh, eh, neskrýnují eh, tyto těhotné ženy co do výskytu hepatitidy B, ale doufám, že se ta situace změnila. To je něco, na čem můžeme pracovat a co můžeme změnit. I'm open for... Nyní jsem otevřený otázkám a nebo možným návrhům. Okay, thank you. Well, uh, I'll start. Děkuji vám.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 já jsem byl pověřen tím, abych vedl skupinu, která se zabývá veřejným zdravím. Všechny vás eh, vítám, je mi velkou ctí, že mohu být tady, protože ta prezentace, kterou jsme právě slyšeli, byla nadmíru zajímavá. Nyní mi dovolte, abych za pracovní skupinu pro veřejné zdraví doplnil k tomu, co zaznělo několik slov. Maďarské předsednictví je si vědomo toho, že hepatitída typu B a C může způsobovat vážné problémy. A proto si velmi ceníme snahy, kterou na tomto poli vyvíjí ECDC. A zároveň víme, že musíme tyto snahy ještě zintenzivnit, že musíme učinit mnohem více pro to, abychom ty problémy vyřešili. Pokud jde o konkrétní program maďarského předsednictví, tak Eh, my víme, že naše možnosti jsou omezené, museli jsme si stanovit určité konkrétní priority, na které se budeme během našeho půlročního předsednictví soustředit. Identifikovali jsme čtyři oblasti, ve kterých chceme přijmout závěry rady. Respektive chceme radě předložit čtyři návrhy pro závěry rady. Zvolili jsme trochu jiný přístup ve srovnání s tím, o čem byla doposud řeč, protože my se soustředíme na jednotlivé, jednotlivá onemocnění v rámci veřejného zdraví. V rámci e, té oblasti jsme se tedy soustředili na e, očkování dětí, to je další oblast, kde bychom chtěli přijmout závěry rady. Ochranné očkování dětí je podle našeho názoru velmi důležitá věc, protože právě to může vytvářet evropskou přidanou hodnotu. A kromě toho se totiž domníváme, že Maďarsko učinilo eh, na tomto poli velmi zajímavé zkušenosti a právě proto jsme se rozhodli věnovat právě této otázce. My tedy předložíme radě návrhy, které by potom mohly být přijmout, při, přijaty jako závěry rady. Týká se to tedy Eh, očkování, chceme více spolupracovat v oblasti očkování, chceme vyzvat členské státy k tomu, aby intenzivněji spolupracovali na tom očkování dětí. My osobně se totiž domníváme, že výsledky jsou možné a ty výsledky, pokud jich dosáhneme, budou přispívat k tomu, že zároveň budeme lépe bojovat s hepatitidou typu B a C. Hepatitidu typu B a C konkrétně na programu práce našeho předsednictví nemáme, nicméně nepřímo můžeme přispět k tomu, že boj proti tomuto onemocnění eh, bude eh, zintenzivněn. Děkuji a těším se na případné dotazy. Eh, nyní... A nyní dávám slovo poslancům a potom komisi. Takže prosím, Dagmar Berend napřed. Já jsem se na to ještě jednou dívala a v programu je konkrétně napsáno současné iniciativy v boji proti hepatitidě B a C a budoucí návrhy. Já bych se v tuto chvíli ráda zeptala na ty budoucí návrhy. Jeden z hlavních důvodů pro vytvoření ECDC byla otázka boje proti přenosným chorobám. V tuto chvíli tu máme rostoucí vlnu eh, velmi eh, závažného onemocnění v Německu, EHEC, EHEC. Je to onemocnění, které vedlo eh, k velmi závažným symptomům. Je tu rostoucí počet lidí, kteří se ocitli na jednotce intenzivní péče a proto bych se ráda zeptala, co ECDC v této souvislosti dělá? Vytvořili jste již nějakou pracovní skupinu, navázali jste kontakty eh, s úřady, tak abyste mohli zjistit příčinu této nákazy. Můžete potvrdit, že po propuknutí té nákazy ty pacienti, ti pacienti eh, jsou infekční ještě několik týdnů. Pro mě je to totiž velmi aktuální a eh, já samozřejmě nemám nic proti boji proti hepatitidě B a C, to činíme již mnoho let. Nicméně toto, o čem hovořím, to je eh, onemocnění, které je aktuální tři nebo čtyři dny a já si myslím, že právě tady by mohla ECDC ukázat svoji sílu a mohla by eh, ukázat, jak významná organizace to je. Eh, nyní další paní kolegyně, prosím. Děkuji. Mám dvě otázky. Za prvé chci poděkovat za prezentaci ECDC a jak říkala Dagmar, je to velmi eh, je velmi dobré, že se sbírají údaje a že víme, eh, které státy a kde mají problémy. My už jsme hovořili o trhu, hovořilo se o otázce emigrace, která se týká především některých států, ve kterých se šíří choroby v tom a je tedy třeba být proaktivní. A mám dvě otázky, jak jsem říkala. Za prvé jste říkal, že jsou rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o hepatitidu B a C. A chtěla bych vědět, je to kvůli tomu, že je různá úroveň povědomí o, o těchto chorobách ve členských státech, je to kulturní otázka, je to otázka kulturní. Proč jsou tyto rozdíly? A ovlivňují tyto rozdíly eh, nějak přeshraniční šíření těchto onemocnění. A další otázka se týká screeningových programů. To je zajímavá věc, protože eh, screening vždycky působí ty problémy, zda má být povinný, nebo zda se bude platit spojištění. A eh, celkově souhlasil byste tedy s tím, že obecně by měly být screeningové programy proti infekčním chorobám. Děkuji. Děkuji. Dále Elizabeta Lukaševská. Eh, děkuji bardzo za informaci. Já mám rovněž... Eh, děkuji. Děkuji vám za tuto informaci. I já musím položit nějaké otázky. Vy jste tady Eh, uvedli určité konkrétní údaje o výskytu hepatitidy v jednotlivých zemích. Také jste hovořili o tom, že výskyt hepatitidy v jednotlivých zemích je různý. Spočívá vaše činnost především tom, že tedy provádíte screening. Vy jste řekl, že screening je velmi nákladná metoda, proto se nepoužívá zase tak často. Je to podobné jako v případě jiných eh, chorob. Osobně si myslím, že prevence je eh, stejně jako u jiných chorob ten eh, nejvýhodnější způsob, jak jim čelit. Proto bych se vás ráda zeptala, jak vypadají preventivní opatření. Děkuji. Děkuji. A nyní Karinka Damaš. Děkuji. Já navážu na to, co říkala Dagmar Roth-Beirand. Ptala se na ty budoucí návrhy. Eh, maďarské předsednictví hovořilo o očkování dětí. Takřka ve všech členských státech byla přijata opatření, E, a v rámci těchto opatření je tedy povinné očkování proti hepatitidě, ale přesto tedy výskyt onemocnění v Evropě roste a já se tedy ptám, jest, jaké máte návrhy, e, čím je to způsobeno, jestli je to dáno rezistencí vůči očkování, jestli je to dáno těmi látkami, kterými se očkuje, čím by to mohlo být? Děkuji. Thank you. I have no more... Děkuji. Žádné další žádosti o slovo tady nemám, takže napředáme slovo komisi, potom zástupci ECDC. Kdo to byl? Pan Safrany? Ah, John Ryan, okay, please. Ne, John Ryan, prosím. Ano, dobré odpoledne. Takže v první řadě bych chtěl poděkovat za Eh, to, že se dnes tady diskutuje o eh, důležitých věcech. Já si myslím, že je důležité, aby se diskutovalo o takto důležitých věcech pravidelně na fórech, jako je Evropský parlament, protože tak se eh, klade důraz nebo připoutává pozornost na takové, takováto témata a hepatitis je problémem v 27 členských zemích a je velmi užitečné, aby tedy se takto zaměřila pozornost na konkrétní o nemocnění a aby ta eh, pozornost se, jim, se věnovala tomuto tématu pravidelně. Fakt je, že by v uplynulých letech e, e, byla uznána nutnost akce proti hepatitidě a legislativa, kterou máme a která se týká dohledu nad přenosnými e, onemocněními, kam spadá i hepatitida B a C, zavazuje členské státy k tomu, aby pravidelně informovali a aby vždycky při výskytu hepatitidy C a B a C informovali eh, síť EU. Máme zdravotnické problém, pro, programy, které eh, jsou a budou financovány a máme konkrétní projekty, které se zaměřují před, právě na hepatitidu je například takový projekt eh, sdílení a šíření dobr nejlepší praxe. Dále máme školení pro zdravotníky a prevenci a Eh, léčbu hepatitidy B a C ve specifických popul- oblastech populace. Teď mám na mysli ty eh, eh, specifické skupiny, jsou ty rizikové skupiny. Dále máme korelační projekt, který se týká on, chorob, která vy, krví přenosných chorob. Zde jde o e, lidi, kteří jsou také náchylní, dále přenos chorob ve vězeních a přístup k léčbě alkoholiků a narkomanů. V komisi teď jednáme o dalším projektu, který bude na letošním pracovním programu a který se týká screeningu hepatitidy Právě jsme měli schůzku s koordinátory projektu a konkrétně jde o vytvoření společného přístupu ke screeningovým programu a zaměření na migranty a etnické menšiny. Každopádně máme ještě spoustu práce před sebou. Hepatitída B a C je pořád hrozbou pro veřejné zdraví a musíme na evropské úrovni podporovat další iniciativy. A právě proto ECDC v roce 2009 vyvinula seriózní projekt a studie, týkající se hepatitidy B a C. A cílem je získat seriózní vědecké eh, eh, eh, důkazy pro zátěž tohoto onemocnění. V roce 2010 ECDC předložila první sérii zpráv, kde se hovoří o velmi heterogenní situaci v různých částech Evropy. Hovoří se o tom, že není dostatek údajů týkající se zátěže vyplývající z tohoto onemocnění a e, o screeningu. A e, máme ještě další aktivity v rámci ECDC, které se snaží ty tato e, e, e, prázdná místa zaplnit. A Samozřejmě výzkum vždycky určitou dobu eh, trvá, nebo šetření určitou dobu trvá, ale chceme pracovat na základě důkazů. Věříme tomu, že ECDC je schopna tyto materiály vypracovat. Komise samozřejmě se bude snažit dále pracovat eh, v oblasti prevence a léčby hepatitidy B a C eh, formou eh, rezoluce nebo usnesení tak, takzvaného zdravotnického schromáždění a zaměřit se na dohled nad hep, výskytem hepatitidy B a C ve členských státech, eh, tak abychom získali Eh, spolehlivější údaje a srovnatelnější údaje o těch, tomto onemocnění. Jsou eh, další zdravotnické programy, které podporují výměnu nejlepší praxe, programy školení pro eh, zdravotníky a máme určité školicí nástroje pro určité populační skupiny. A jak právě říkalo předsednictví, rad, předpokládá se, že Rada 6. června přijme závěry rady týkající se o očkování dětí, což e, umožní prevenci tohoto onemocnění v populaci a komise, e, jakmile bude přijato e, toto budou přijaty tyto závěry, tak je proskoumá, pokud jde o tedy kontrolu hepatitidy a prevenci hepatitidy. A dovolte, abych odpověděl na otázku Dagmar Roth-Berens německé úřady už eh, v systému včasného varování informovali o tomto onemocnění. Dneska jsme z Německa dostali tento signál a ECDC se eh, eh, na to zaměří, udělá eh, zhodnocení a jakmile budeme to hodnocení mít hotové, budeme informovat členské státy, aby věděli, co mohou udělat a budeme informovat samozřejmě kolegy, aby mohli přijmout opatření na oblasti bezpečnosti potravin. Děkuji. A jak dlouho bude trvat toto hodnocení hrozby? Okay, I would like to, uh... Dobře, <clears throat> dovolte mi, abych nejprve poděkoval maďarskému předsednictví, protože oni skutečně věnují velkou pozornost dětskému očkování. My jsme byli velmi rádi, že se nám podařilo společně zorganizovat expertní konferenci a byli jsme velmi spokojeni se závěry té konference. Nicméně si musíme uvědomit, že je rozdíl mezi dětským očkováním a rozšířením dětských infekcí pokud to, pokud to tedy vztáhneme k hepatitidě. Pokud jde o tu německou nákazu IHEC, tak skutečně každý den má, v 11.30 máme e, kulatý stůl, kde se tedy scházíme exper, s experty na tuto oblast. Oficiální odpověď zní, že budeme aktivní až tehdy, až daný členský stát nás o to požádá. A Samozřejmě, že sledujeme veškerá média, sledujeme veškeré signály, to znamená, že jsme si vědomi a za, toho všeho vědomi a zatím tedy eh, neformálně na tom pracujeme a formálně aktivní budeme po té, co nás o tom požádáte. Včera byl eh, vyslán signál, je to problém, který se, eh, je to problém, který se týká pouze Německa a protože je to věc, která se týká Německa, tak e, se chopíme iniciativy poté, co nás o to požádá Německo. My tady budeme provádět analýzu rizika, o to tady byla řeč, to, ta analýza bude trvat 48 hodin. Samozřejmě, že uh, tu jsou nejrůznější příklady. Uh, My jsme tady měli nedávno katarální horečku a další choroby a tam samozřejmě ten vývoj byl také velmi specifický. V každém případě se snažíme sledovat uh, signály a uh, sledovat celou tu uh, věc bedlivě. Pa- paní kolegyně Jana Kodake zmínila další věc. A sice to, že jsou tu různé skupiny obyvatelstva což samozřejmě souvisí s takovými fenomény, jako je alkoholismus nebo uh, intravenózní narkotika. Skutečně je velmi snadné říci, dobře, pojďme provádět screening plošně. Ale pokud ta nemoc se soustředí pouze na určité skupiny obyvatelstva, například na narkomany, tak nemá smysl provádět screening plošně v rámci celé populace. To znamená, že já se spíše přimlouvám za to, abychom investovali naše peníze, naše prostředky efektivně. Já e, tedy nejsem pro, plošné screeno, screen, pro plošný screening. Vy se musíte pečlivě zabývat tím, jak budete ty finanční prostředky investovat, které skupiny obyvatelstva budete uh, vyšetřovat, podle mého názoru je zároveň neetické eh, diagnostikovat eh, mm, u nějakého pacienta, dejme tomu tuberkulózu, a neposkytnout mu eh, péči, tedy léčbu my tady musíme věnovat mnohem více pozornosti screeningu, eh, protože je to eh, velmi důležité taky pro včasnou diagnózu HIV. Eh, A zkušenosti, které přitom nazbíráme, budeme muset poskytnout všem členským státům. Další otázka. Paní Kaudenbach, možná jste si uvědomila, že v Evropě je velmi závažná infekce Eh, pří, jsou to příušnice, je to několik velmi závažných eh, případů eh, Příušnice jsou vnímány jako dětská choroba, nicméně nyní je tu velký výskyt, velký nárůst této choroby o 30%. Já si myslím, že skutečně eh, to souvisí s očkováním. Je velká ostuda, že Evropa nyní vyváží eh, příušnice, protože sama není schopna výskyt této choroby eh, takže Eh, v každém případě je to eh, zodpovědnost jednotlivých členských států, ale my jsme tedy eh, vydali varovné signály a chceme, aby se tomu členské státy věnovaly. Takže vás vyzýváme, ke spolupráci, ke snaze. My musíme bojovat proti této nákaze, musíme přesvědčit lékaře, že tomu musí věnovat větší pozornost, zároveň to musíme vnést do sociálních médií e, a přesvědčit rodiče o tom, že skutečně je to velmi závažná choroba a že je důležité, aby děti byly proti e, této chorobě očkovány. To očkování je levné a navíc je bezpečné. Děkuji. Děkuji, že jste přišel mezi nás a přeji vám eh, hodně štěstí na cestě do Štokholmu. Dostáváme se k dalšímu bodu eh, našeho programu a sice k včelám. Nicméně eh, to téma není zas až tak sladké, jak by se mohlo zdát, protože, jak víme, včely jsou pronásledovány mnoha zdravotními problémy. Došlo k poklesu populací včelstev a máme tady spravodajku, kde je, já ji teď nevidím dobře, je tamhle, takže s paní spravodajkou je Julie Gerling. Eh, nyní máte slovo, paní spravodajko. Thank you. Děkuji. Ehm, udělám velice stručný úvod a začnu ehm, poznámkou ehm, o tom, co jste říkal, že nesmírně obtížné Eh, tady vytvořit nějakou základnu, eh, tedy eh, mnoha z prohlášení jsou velice striktní, protože neexistuje ani pořádná terminologie. Jsou to, jsou to všechno takové první, první diskuze Ráda bych se zmínila o všech hlavních otázkách. Je tady celá řada otázek, které se um, zabývají zdravím včelstev a um, hodně těchto okázek musí být um, vyřešeny a doufám, že členské státy uh, to udělají. Um, toto jsem dala dohromady s odkazem na celou řadu dokumentů. A v neposlední řadě také usnesení parlamentu z listopadu minulého roku a také sdělení komise, e, která následovalo pak v prosinci. Uh, také jsme eh, ústně komunikovali v radě, bylo to v únoru a eh, toto sdělení bylo zveřejněno eh, v tomto 17. tohoto měsíce, takže jsem jaksi verbálně pochopila, o co jde, ale neviděla jsem to ve písemné podobě. A, um, pak přišly závěry, když jsem dávala dohromady stanovisko, ale neviděla jsem to tedy zveřejněno. Tak jsem, se, bychom se měli podívat na otázku mortality včelstva. Je to dlouhá zpráva tohoto kolegy, ale myslím, že se jednoduše čte a je tady i takové zhrnutí. Celkově to má několik set stran. Je důležité podívat se na otázku eh, mortality včelstev, protože spousta věcí, o kterých budeme diskutovat ehm, v otázce zdraví včelstev, bude záviset na tom, abychom správně pochopili, jak eh, eh, se tyto, ehm, jak se tady postupuje mm, v těchto vědeckých poznacích, je důležité, abychom tyto věci pochopili. A tak abychom věcem neporozuměli nesprávným způsobem. Nemám v úmyslu eh, číst všechno ze svého stanoviska, ale chtěla bych učinit pár poznámek. Řekla jsem, že je to otázka, která má více vrstev, více dimenzí. Není to jenom jedna eh, věc, eh, jedna otázka. Když se podíváme na Um, zdraví včelstev je tu celá řada um, eh, věcí a um, eh, je to zhluk všech těchto věcí, které by mohly mít pak dopad na jejich zdraví tím či jiným způsobem. A eh, také se těším na další reakce členských států na toto stanovisko. Děkuji. A máme tady seznam. Takže nejprve vás zpravodajka Krista Klas. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, kolegyni Gerling za krátký úvod eh, k její zprávě. Ano, je pravda, že máme stále méně eh, času psát a bohužel pak není možné dát všechno na papír, co člověku leží na srdci. Ale myslím si, že sdělení nebo dokument komise, který vlastně v zásadě vítám, o, o, o řadě věcí hovoří a myslím si, že úmysl, který máme, je úmysl správný. Musíme eh, si stále více uvědomit, že eh, včela je důležitý, nejdůležitějším živočichem, kterého máme. Bez nich by eh, lidé nebyli schopni přežít. A většina z našich, našich rostlin vlastně závisí na opilování včel. A když se podíváme v Holandsku na obrovské ovocné plantáže, když v ní stojíte, tak vidíte, že ten, kdo pěstí, pěstuje tyto stromy, je na nich závislý a určitě bude ochoten zaplatit i peníze a tak, aby měl žádné opilování, tak abychom my mohli mít naše ovoce. Měli jsme tady usnesení před asi dvěma lety a tady jsme už poukazovali na striktnější předpisy. Šlo o akční plán proti vymírání včelstev a byl tady také podporný program a také začlenění otázky těchto nemocí do evropské politiky. A já vítám velice kon, iniciativu komise a také vítám opatření, která již byla započata, která jsou zacílena na opatření programu programů mezinárodních včela, asociace mezinárodních včelařů. Existuje tady takové napěťové pole mezi zemědělci a používání přípravku pro rostly na straně druhé a dámy a pánové, zkušenosti nám ukázaly, že tady existuje široký přístup ke zlepšení zdraví včelstva a že by mělo smysl, abychom tady mm, začali mm, přemýšlet v širších dimenzích mm, a abychom, eh, abychom si uvědomili, že důvod jejich vymírání je velice mnohovrstevný. Tady je celá řada faktorů, které se překrývají a které se vzájemně ovlivňují a které ovlivňují také schopnost přežití těchto živočichů. Jsou to různé choroby, ale jsou to paraziti, jsou to viry a také je to onemocnění, které které vzniká eh, eh, eh, různými kulturami. Jestliže včela třeba opilovává jenom řepku, tak určitě to nebude příliš užitečné pro její zdraví, ale také k tomu přispívá i klimatické podmínky, genetika a také mm, péče o celá včelstva a správný profesionální přístup mm, nebo zacházení a také jsou tu dopady nesprávných nebo nepovoleně používaných mm, přípravků na ochranu rostlin. E, to všechno by mělo vzít v potaz a proto je důležité, abychom si vyměňovali názory a vědecké poznatky, abychom to dále podporovali mezi výzkumníky, včelaři a zemědělci. Toto by mělo být zlepšeno. A mm, tam, e, kde e, včely vymírají, protože jsou nesprávným způsobem používány tyto přípravky na ochranu rostlin, tam musí být posílená spolupráce mezi včelaři a zemědělci. Tady, jak jsem řekla, potřebujeme celostní, koordinovaný postup a k tomu patří další finanční podpora výzkumných projektů i po roce 2013. To, na čem jsme se rozhodli, to jde jen do roku 2013. A k dalším opatřením patří také lepší přístup k mm, medicíně, tedy k lékům pro zvířata. Ochrana včelstev, to je vlastně prvotním zájmem společnosti a také zemědělství. Dříve většina zemědělců mm, působila jako včelaři a to musíme také zapracovat do našich úvah. Mm, v naší vesnici, když se právě v naší vesnici, tak tady dříve bylo 10-15 včelařů, dnes už tam není žádný a dělalo se to tak, jak se vedle své profese, nebo takový vedlejší činnost to byla, ale dnes eh, včely to nejsou nějaká zvířátka, která si tak pohladíme, musíme se naučit s nimi správně zacházet. A on, mm, i toto, eh, i na tom bychom měli, o tom bychom měli přemýšlet. Určitě je to i eh, příčina eh, poklesu těchto včelých kolonií. To nejsou nějaká zvířata, která v živočichové, kteří žijí divoce, ani domácí zvířata, ale potřebují péči a to je v rukou včelařů a z těch mm, včelařů, které my ještě máme, jenom málo, kteří to dělají profesionálně. Takže mladé včelaře nebo ty, kteří to mají jako hobby, musíme daleko více podporovat tak, aby profesi včelařskou i do budoucna mohli vykonávat a aby nevymírala. A myslím, že musíme vytvořit správné stimuly proto, aby eh, vykonávali tuto profesi, aby se stávali včelaři. Po celé Evropě potřebujeme hlavní směry eh, dobrých včelařských praxí a také školící programy. A Ehm, Při veškeré podpoře je důležité zúraznit, a paní Gerling to učinila, že před dvěma lety jsme už zavedli dobrá opatření pro ochranu včel. Ehm, byla to revize směrnice o přípravcích na ochranu rostlin. Tato směrnice, na které jsme se tady usnesli, a která se stala důležitou směrnicí pro zodpovědné zacházení a e, správné používání těchto přípravků na ochranu rostlin. E, e, nové nařízení má vstoupit v platnost za dva týdny a bude mít také dopad na včelí med. V těch, to je v těch jednotlivých kritériích zakotveno. My tady ještě také očekáváme vylepšení, které se bude týkat také včel. Tady je napsáno, že přípravky pro ochranu rostlin mohou být schváleny pouze tehdy, jestliže jejich použití použití mm, má i spolehlivou dopad na včely a nemá negativní dopad eh, na ně a negativní dopad na vývoj těchto včelstev. Takže za dva týdny vstoupí tato směrnice eh, v platnost a proto očekáváme nové impulzy i od ní. A myslím si, že je úkolem členských států a také komise, aby implementaci sledovala striktněji, aby ji kontrolovala svědomitě a aby prováděla posouzení rizika pravidelně, tak aby se odstranili případné nedostatky. Někdy je na místě, když stávající nařízení nebo zákony e, e, jsou kontrolovány ještě než se usneseme na nových. A na závěr bych ještě chtěla položit komisi otázku ve sdělení eh, stojí, že existuje referenční laboratoř EU pro zdraví včel, ehm, má být tedy tablována, má to být od dubna 2000, mělo to být od 2011 od dubna, jestli už tato referenční laboratoř funguje a jak pracuje, jak funguje. Děkuji vám. Yeah, thank you very much. Děkuji vám. Eh, dalším stínovým zpravodajem je Henry Pot Velmi stručně eh, rád bych poděkoval zpravodajce za její práci na tomto velmi vážném tématu a vítám také iniciativu komise v té věci. Eh, dovolím si bez eh, obecného úvodu obrátit vaši pozornost k několika konkrétním bodům, které bych rád doplnil. Především chci zmínit, že mezi současně používanými pesticidy je řada látek pro včely škodlivých a jedovatých, Některé z nich považují odborníci za faktor, který může hrát roli při vzniku syndromu rozpadu včelstev. A v této souvislosti chci zmínit eh, především nebezpečí, které představuje používání pesticidů z řady neonikotinoidů. A tyto látky působí jako digestivní a hormonální disruptory a v EU se stále používají a vyrábí v některých členských státech jsou ojediněle zakázány, ale měly by být podle mého názoru zakázány plošně v celé Evropské unii. Druhou věc, na kterou bych rád upozornil, jsou případy kontaminace včelí mateří kašičky dovážené z Číny virovou infekcí, které byly dokumentovány ve Spojených státech. Jedná se o eh, virus akutní paralýzy včelstev, který podle některých studií je asociován se syndromem rozpadu včelstev. Eh, mohlo by se jednat o infekční epidemii a je třeba to dále testovat. Zda je virus původcem eh, rozpadu včelstev anebo pouze fakt jedním z eh, faktorů, který tuto věc způsobují. Podle některých studií šíření tohoto viru doprovází také šíření parazitické houby rodu nosema. V každém případě opatření na ochranu proti této hrozbě je možné udělat bez dalšího váhání a měla by jim být kontrola nezávadnosti importů včelých produktů ze zemí mimo Evropskou unii. Při posuzování vlivu jakýchkoliv faktorů na zdraví včelstev je třeba vzít v úvahu skutečnost, že jde o sociální hmyz a tudíž svým způsobem superorganismus, Konkrétní posuzovaný faktor nemusí být důvodem ke smrti jedince, ale může ohrozit nebo dokonce zničit celou včelí kolonii. O to komplikovanější je situace v případě souhry mnoha ohrožujících faktorů. Proto pokládám za akutně nutné financování dalších výzkumů a sběru komparabilních dat na evropské úrovni které by pomohly dát odpovědi na všechny tyto nezodpovězené otázky a do té doby trvat na principu předběžné opatrnosti. Děkuji. Thank you. Uh, next speaker is... Eh, dalším řečníkem je pan Hugens, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. první řadě bych rád poděkoval eh, kolegovi za stanovisko a myslím si, že se dotknul věcí, eh, pro které je kompetentní výbor pro životní prostředí. My musíme vycházet z toho, co dělá velké obavy v Evropě a tím je snížení populace včelstev a dalšího, dalších opilovačů. Je to otázka, která má dopad na ekosystémy a tento fakt má negativní dopady. Myslím si, že většina Eh, příčin je vědecky známá. Je to přítomnost parazitů, kteří snižují eh, imunitní schopnost včelstev, nedostatek veterinárních léčiv pro včely, dále sníž, eh, snížení množství přírodní potravy pro včely, monokultury, klimatické změny. V tomto smyslu si myslím, že je třeba podpořit a já jako zpravodaj ALDE eh, podpořím vytvoření Evropské referenční laboratoře pro zdraví včel, abychom zjistili, jaké faktory E, způsobují tyto choroby a jakým způsobem je můžeme efektivně léčit. A konkrétně bych chtěl říct si dvě věci. Zde se hovoří o tom, že nejsou vědecké e, důkazy o tom, že geneticky modifikované organismy škodlivě ovlivňují zdraví včel. Byl bych ale rád, abychom si uvědomili fakt, že nejsou vědecké údaje, pokud jde o, toto sled, o to zjištění a změny v přírodní rovnováze jsou dlouhodobé. Není možné je sledovat jenom z krátkodobého hlediska. A proto bychom měli ta, stanovi, sto, ta stanoviska utřídit. Rovněž se v tomto stanovisku hovoří o e, potřebě vědeckých a na existenci svědeckých údajů, e, vědeckých údajů, které by dokládaly, že e, současné pesticidy čelám škodí. My víme, že ale skutečnost je jiná. Před dvěma lety bylo zjištěno, že KOP, což je řetězec marketů v ve Spojeném království eh, zakázal použití osmi pesticidů, protože škodí včelám. Takže eh, si myslím, že bychom o tomto měli alespoň tedy eh, pochybovat o tom, co se v tomto smyslu tvrdí. A jinak je zde taky jedno tvrzení týkající se nejlepší praxe. Když si uvědomíme, jak specifický je chov včel a e, když si uvědomíme, e, kdo se jim zabývá, vidíme, že e, výrobci medu a nebo včelího vosku mají méně obvykle než 150 úlů. A Eh, menší množství včelstev eh, má eh, prakticky 70 evropských včelařů. Chtěl bych také poukázat o nařízení 1698-2000, které se týká podpory, podpory rozvoje venkova. V tomto nařízení se hovoří o optimálních podmínkách pro optimální e, zdraví e, zvířat a je možné přijímat e, závazky, které by přesahovaly to, co mohou výrobci udělat, protože jak mohou výrobci zajistit Eh, blahobyt včel, pokud nejsou standardní podmínky, aby eh, toto udělali, protože je možné mít eh, zdravý úl. Ale problém je třeba i ve financování a myslím si, že je třeba finančně podpořit výrobce a to, o tomto se zmiňuji, protože je to navíc i záležitost, která se týká výboru pro životní prostředí. Děkuji a dávám slovo dalšímu řečníkovi. Eh, pan Taylor, děkuji. Já zde sedím místo Michela Revezi, který je stínovým zpravodajem za zelené a měl by tady dnes být. Já, mě toto téma velmi zajímá, velmi mě eh, včely zajímavý, proto o tom hovořím. Já jsem se s Chrisem Davisem a paní Daisy eh, tímto zabýval zde v parlamentu a Eh, nyní budu hovořit i jménem eh, Michela. My hovoříme o včele medonosné a eh, to, když říkáme, ten název je trochu závádějící, protože včela medonosná dělá med, ale její hodnota v tomto smyslu je marginální ve srovnání s hodnotou jako opilovače. Celková Eh, ekonomická hodnota opilení eh, eh, opilujícího hmyzu je 153 miliard euro, to znamená, že je 9,5 procent zemědělského, hodnoty zemědělského výstupu v roce 2009. Ekonomická hodnota včely jako opilovače je zhodnocena jako 10 až 20 krát vyšší než hodnota všech včelých produktů dohromady. Takže si myslím, že by bylo vhodnější hovořit ne o včele medonosné, ale o včele opilovací v názvu. Protože opilovači na světě mizí a to je skutečná hrozba, protože mnoho zemědělských eh, plodin opilují právě včely. 87 ze 115 eh, hlavních eh, plodin pro výživu potřebuje opilování včelami. A dále i patří svarasem například i kakao a káva. Takže e, jakékoliv další pokračování ztrát e, včelstev může mít devastující efekt na životní prostředí, na rozvoj venkova a na budoucí bezpeč- e, zajištění potravin. To sdělení komise je dobré z několika aspektů, ale trošku je taky vágní. Eh, protože pokud jako jde o závažná eh, rizika eh, pro opilení, pokud bude pokračovat tento rozpad včelstev, a my potřebujeme tedy v tomto smyslu, aby se komise vyjádřila. Paní Gedling nám předložila Eh, dobrý eh, návrh. Já víceméně souhlasím s tím, co říkáte, je pravda, ale ten odstavec 5 je trochu mystifikující, pokud jde o e, cíle. E, jsme advokátem, jsme ďáblovým advokátem, anebo to myslíme vážně. Protože to, co ona tady říká, není vlastně žádným způsobem odůvodněno, že moderní pesticidy a GMO negativně ovlivňují včelí populace. Protože e, testovací režimy jsou přísné a jsou doprovázeny opatřeními pro zmírňování Eh, nákaz a pro zabezpečení potravin. V uplynulých v uplynulém funkčním období eh, se zainteresované skupiny spojily, eh, pokud jde o zkoumání pesticidů ve světle nové, nových pesticidů a jejich používání. To bylo v roce 2009. Ta legislativa, která platí ještě teď, se soustředuje eh, na eh, přežívání eh, včelstev a neskoumá jejich rozpad řádně a systematicky. A Eh, expozice se dělá čistě přes nektar a pil. V roce 2009 díky tomu, že parlament byl v tomto, k tomuto, v tomto tématu jednotný, se nám podařilo určité nápravy, protože se nám eh, podařilo eh, do opatření zapracovat určitá kritéria, která se týká i chování včel. A my tedy eh, vyzýváme komisi, aby vzala v úvahu studijní eh, protokoly, kde se hovoří o skutečné expozici včel, především eh, pokud jde o nektar a pil. A mm, Parlament by měla aktivně pracovat na revizi eh, současných požadavků. Eh, navíc eh, jsou ještě další návrhy, které ještě nebyly předloženy a předpokládá se, že budou přijaty teprve v roce 2013-2014 a budou platit retrospektivně, takže jde vlastně jenom o schvalování nových věcí zde i když eh, předpokládáme, že eh, máme, budeme mít údaje, které budou eh, adekvátní a budou vyhobovat hodnocení, a tak až za deset let vlastně po tom roce 2013-2014 eh, budeme mít průkazné údaje o působení pesticidů. A pokud je o zmírnění rizik, tak eh, ta opatření nejsou eh, adekvátní. V Německu například bylo, byla zrušena zrušen byl povolení pro určité produkty. My neříkáme, že Pesticidy jsou jediným eh, důvodem pro rozpad eh, včelstev, ale vyloučit pesticidy z rizikových faktorů, které vedou do ztrát včelstev a mít to pod kontrolou, jak říká paní Girling v odstavci 3 až 5 toho návrhu, podle mého názoru je neodpovědné. A já tedy eh, bych chtěl vyzvat k principu odpatrnosti a ptám se, kde je princip opatrnosti. Úplně jsme na něj zde zapomněli. Takže máme požadavek paní Gerling, abyste tu zprávu ještě znovu promyslela. V první řadě, protože to je drastický eh, eh, odchod nebo eh, drastické stažení se ze současných stanovisek parlamentu a dále je objektivně špatný to špatně, pokud jde o změnu legislativy. Ta legislativa, změna legislativy bude trvat ještě řadu let. A dále je to kontraproduktivní, protože jste říká, že nelze eh, neexistují tedy přesvědčivé eh, důkazy. Já si myslím, že když děláme změny, je třeba vycházet ze schvalovacích procesů pro pesticidy, eh, pro což a myslím, že parlament by měl být zase jednotný. Každopádně bych chtěl velmi poděkovat paní Gerling za tento návrh a chtěl bych jí požádat, aby se znova ne, znovu nad ním zamyslela. Předám slovo eh, k kolegyni Liotard, poslední ve zpravodajce. Eh, tak tady je taková bizarní situace. Nemáme dostatek místo předsedu. Já teď musím jít na jednání o e, zprávě o e, označování potravin. To začíná v 17 hodin a podle pravidel e, tak osoba, která by měla převzít předsednictví, by byla osoba, která tady nejdéle pracuje v tomto výboru a v tomto případě je to Krista Klas. Takže pokud nejsou žádné námitky, tak bych předal slovo a předsednictví Kristě Klas. Prosím, přeji hodně štěstí. Děkuji, Karle. Šlitre. Já skočím rovnýma nohama do studené vody. Mám tady eh, sekretariát, který mi může být případně nápomocen. Nyní eh, předám slovo Katince Liotard, která je také stínovou zpravodajkou. Prosím. Eh, děkuji, paní Klas. i já musím odejít na stejné zasedání jako pan kolega Šla, eh, Šlitr, to znamená, že nebudu moci hovořit příliš dlouho. Nejprve mi dovolte, abych řekla, že velmi vítám, že sepisujeme zprávu, která se věnuje včelám a s nimi spojenými problémy. Parlament již dříve upozornil na to, že je velmi znepokojen eh, mortalitou, umrtností včelstev. A já bych ráda poděkovala paní zpravodajce za to, že předložila tento první návrh. Zároveň bych ráda eh, <clears throat> využila příležitosti, kterou nám eh, umožnila a eh, vypracovala ten text ještě dále, protože si myslím, že je tady celá řada aspektů, které tu ještě nejsou zmíněny, které by tam měly být doplněny, ale v každém případě je to dobrý první návrh. Nejprve, nejprve si myslím, že bychom se měli ještě eh, jednou zamyslet nad nadpisem, protože eh, ten nadpis zní o zdraví včely eh, medonosné a to by mohlo budit dojem, že ta včela medonosná je někdy tak trošku nemocná, má nějaké nachlazení, nějakou chřipičku, ale nám jde o něco jiného. Nám jde o to, že máme eh, že tady zažíváme masivní vymírání včelstev. To znamená, že my sepisujeme zprávu, ve které bychom měli dát najevo naše velké znepokojení a to se má promítnout i v tom nadpise. To znamená, že bych vás ráda požádala, abychom eh, předložili pozměňovací návrh, který by změnil ten nadpis, to označení zprávy, tak aby tam bylo to vymírání, ta mortalita, tak aby bylo zřejmé, že tady skutečně máme co dočinění s velkým problémem. Paní zpravodajka sama řekla, že příčinou vymírání včelstev je kombinace různých faktorů. Paní zpravodajka zmiňuje uh, parazity, eh, houbu hm, a eh, kromě toho ještě roztoče. A jde o to, že my přesně víme, proč se tyto paraziti eh, vyskytují tak eh, moc. Ale zároveň to nestačí. My jsme hovořili o pesticidech, GVO, to všechno by tady mělo být zmíněno. Bylo řečeno, že s nimi musíme zacházet velmi opatrně, že musíme dbát eh, na bezpečnost potravin, v každém případě bychom měli v té zprávě zmínit, že chceme výzkum eh, v oblasti GVO, že chceme prověřit, jestli vymírání v včelstev není dáno eh, použití eh, těch pesticidů, jestli na vymírání včelstev nemají vliv i stožáry pro mobilní sítě, jestli to nesouvisí i s těmito faktory, to záření, které ty stožáry nebo ty vysílače vydávají. Zároveň musíme bránit nekomerční zájmy. Eh, ale zároveň tedy nesmíme příliš dbát na ty komerční zájmy, protože z toho eh, včela nic, víc ne, nic mít nebude. Takže děkuji za všechny pozměňovací návrhy a těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji paní Liotard. Eh, tím tedy uzavíráme kolo stínových zpravodajů a nyní eh, promluví další kolega, pan Asinis, prosím. Thank you very much, sir. Děkuji. Rád bych poděkoval zpravodajům za práci, kterou odvedli. A chtěl bych zúraznit tři otázky. Stejně jako řada kolegů už eh, to udělala. Neonikotinové neonikotinoidy eh, jsou insekticidy. Je to velká otázka, eh, velmi významná a je to otázka, eh, kterou musí řada zemí vzít potaz jejich dopad a také dopad na populaci včelstev, který může vést k úmrtnosti. A Německo, Francie, Slovensko, Itálie zakázali použití takovýchto insekticidů a je na čase, aby Evropská unie se učinila kroky. Zároveň máme otázku GMO a e, zvláště Ehm, ehm, umístění ehm, GMO v celém systému. Byla tady vypracována studie mexickými a francouzskými vědci, eh, která dokázala, že eh, to může mít dopad na paměť a, a zdraví včel. Nemáme dostatek studií, ale zdá se, že je že se málo prošetřila dopad elektromagnetického záření na populaci včelstev. A můžeme konstatovat, že protože máme omezený počet studií, tak toto měl být důvod dalších kroků. Mohli bychom e, učinit toto rozhodnutí Měli bychom, máme tady konkrétní závazky v Lisabonské smlouvě a tak, jak řekli kolegové, je to princip um, um, opatrnosti. Měli bychom se tedy pustit do kroku, um, máme tady studie k dispozici a než bude dokázáno, že tady není škodlivý účinek, tak bychom určitě měli se pustit do striktních opatření a to nejen proto, abychom ochránili včelstvo a med a také zemědělství a naše potraviny. Děkuji vám. Děkuji eh, panu Azinisovi a další poslední eh, se přihlásila kolegyně Elizameta Lukaševská o slovo. Prosím. Děkuji bardzo. Já rovněž chtěla mm, poděkovat paní zpravodajce. Děkuji. I já bych ráda poděkovala paní zpravodajce za to, že se tedy chopila tohoto velmi důležitého tématu. Úmrtnost mezi včelami je velmi závažná. Já sama si pokládám otázku, jestli jsme se tím tématem nezačali zabývat příliš pozdě. Já nesouhlasím s paní zpravodajkou v bodě číslo 3, protože v bodě číslo 3 zmiňuje pouze tři faktory, které vedou eh, k vymírání populace včel. Když hovoříme s včelaři, s lidmi, kteří eh, se v této oblasti pohybují každý den, tak ti hovoří eh, jinak. Eh, jednou bylo řečeno, že často jsou to lobbysté, kteří nemají žádné odborné vědění, ale věřte mi, že oni ty odborné znalosti mají, protože je dědí z generace na generaci. A kdyby tu byli pouze tři faktory, které vy jste zmínila ve své zprávě, tak by ten problém neměl takový rozsah. Eh, včelaři hovoří především o, to, o tom, že příčiny jsou dány především tím, že se používají určité pesticidy a fitosanitární prostředky, prostředky na ochranu rostlin. Já v bodě číslo čtyři najednou čtu, že neexistují důkazy, které by hovořily proto, že pesticidy by měly vliv na úmrtnost včel. V bodě číslo pět to čteme. Eh, já ale věřím včelařům a včelaři říkají, že takovýto jev považují, eh, pozorují již delší dobu, že tady skutečně existuje eh, příčinný, příčinná souvislost. <clears throat> Stínoví zpravodajové říkali, že včela medonosná má velký význam pro celý komplex naší výroby potravin. Je to velký problém. Eh, vědci se neustále zabývají právě tímto tématem významem včel a já si myslím, že i my bychom eh, měli věnovat větší pozornost nejen příčinám té úmrtnosti, nejen tomu, proč nám vymírá včela medonosná, ale že bychom zároveň měli eh, kontrolovat proces eh, registrace fitosanitárních prostředků. Protože Nezávisle na všem tom vědění, které mají včelaři eh, a které si předávají z generace na generaci, se mění celé prostředí, mění se ty okolnosti a včelaři musí znát eh, nové informace, musí vědět, jak se to celé vyvíjí, proto bychom jim měli poskytovat různá školení, měli bychom je dále vzdělávat. Myslím si, že někdy s nimi zacházíme trochu macežsky. Eh, proto bych ráda požádala paní zpravodajku, aby do toho začlenila i eh, tento problém. Děkuji paní kolegyně a nyní tedy přidám slovo komisi. A za komisi tady máme panu, pana Ladomada. Já vás prosím, abyste se věnovali těm rozporuplným informacím, které tu zazněly, pokud jde o prostředky na ochranu rostlin. Jak to vypadá s novým eh, nařízením, s novou směrnicí, která vstoupí v platnost? Eh, není tam vyřešeno již něco z toho, co my tady řešíme? Máte slovo, prosím. Grazie signora Presidente. Ehm, vorrei ricordare le azioni Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych eh, zmínil to, co již komise učinila a co má v plánu učinit v budoucnu, tak aby se zlepšil zdravotní stav našich včel. Nejprve eh, jmenování nové referenční laboratoře, která se bude zabývat zdravím včel. K tomu jmenování už došlo. Je to tak, že od 1. dubna tohoto roku byla e, jmenována nebo pověřena francouzská laboratoř e, e, právě těmito úkoly. Na první měsíce bylo vyčleněno 250 tisíc euro. Kromě toho to byla řeč o vzdělávání a školení e, úředníků, ale také včelařů samotných. My jsme zavedli podporný program, program pro financování národních včelařských programů, ale také celou řadu výzkumných programů. Pokud je o nejbližší budoucnost, tak musím říci, že e, jsme e, dopodrobna hovořili o různých příčinách úmrtnosti včel. My zatím nemůžeme přesně říci, čím to je. My se samozřejmě snažíme prostřednictvím té referenční laboratoře zjistit, co možná nejvíce o příčinách té mm, úmrtnosti. Snažíme se spolupracovat se členskými státy, tak abychom mohli co možná nejlépe popsat ty příčiny. Snažíme se o e, zostření kritérií při registraci a povolování pesticidů. To samozřejmě eh, přispěje eh, nebo patří také k tomu novému balíčku o pesticidech, to eh, velmi dobře znáte. Komise se samozřejmě snaží zajistit, aby provádění nové legislativy se aby se provádění nové legislativy opíralo o poslední a správné poznatky. Paní eh, kolegyně, eh, která sedí vedle mě, k tomu potom může ještě něco říci. Rád bych zároveň připomněl, že právě v tuto chvíli prověřujeme legislativu v oblasti eh, veterinárních prostředků, které jsou v oblasti včel používány. Je to velmi důležité pro zdraví včel, ale zároveň je to důležité proto, abychom zajistili, že med, který ty včely produkují, eh, bude obsahovat pouze limitní množství těch eh, látek. Eh, komise se nyní snaží prověřovat veškeré veterinární prostředky, které jsou používány mm, v oblasti včel a s tím souvisí i ta onemocnění včel. Možná, že bude nejlepší, když paní kolegyni s vaším svolením ještě doplní něco k tomu, co jsem řekl já. Prosím. Děkuji komisi. Kolega Azenis, mm, krátkou doplňující otázku. E, děkuji. Já jsem e, chtěl si vyslechnout komisi, ale mám konkrétní otázku. Zda komise má konkrétní datum, kdy e, bude mít údaje. Ale každopádně, pokud máme údaje o e, tom zániku v čestev, tak e, kdy budeme mít konkrétní opatření a kdy se bude uplatňovat e, princip opatrnosti. Možná, že by to mohla tedy zahrnout Možná, že by to paní Kosta mohla zahrnout do své přímé odpovědi. Prosím, takže má ještě jednou slovo komise. Paní kolegyně, máte slovo. Il progetto pilota che la Commissione sta... Pilotní projekt, který komise chce uskutečnit, bude trvat tři roky. A je zcela zřejmé, že nejde o věc, při které by se identifikovaly problémy pesticidů. Neznamená to tedy, že za tři roky budeme moci zhodnotit jaký vliv mají, má použití současných pesticidů na umrtnost včel. To opravdu není možné a nemůžeme dát konkrétní odpověď na tuto otázku. A eh, jde, na, eh, jde o otázku používání principu opatrnosti, odpoví moje kolegyně. Chtěla bych vás ujistit, že pracujeme na nových požadavcích údajů o pesticidech proto, abychom posílili kritéria jejich schvalování tak eh, eh, a půjde o schvalování aktivních látek i o schvalování produktu jako takového. A poprvé máme požadavky i na hodnocení eh, chronických rizik Eh, pesticidů na včely, protože to je věc, kterou v současné legislativě nemáme a budeme žádat také o měření a identifikaci těch méně než malých vlivů, které jsou významné nejenom pro zdraví včely medonosné, ale pro zdraví všech druhů včel. A eh, tato opatření eh, vstoupí v platnost koncem roku 2013. A e, budou e, tedy použitelná tato opatření ne až za 10 let, ale e, vlastně okamžitě ve všech členských státech. Takže dosud se dělalo hodnocení aktivních látek a bude platit 10 let po schválení látky a v principu ho nebudeme znovu, se nebude znovu provádět, pokud nebudou nové údaje. Ale v případě členských států, kde se bude autorizovat nebo schvalovat nový produkt, tak samozřejmě se budou eh, hodnotit rizika eh, v souvislosti s tímto novým produktem a k neonikotinu. Nidům. Zde komise má v roce 2010 eh, schválila směrnici 21 lomeno 2010, kde se hovoří o provádění specifických problémů, eh, programů eh, týkajících se neonikotinidů a v jejich vlivu na eh, včely a na do konce tohoto roku budeme mít první údaje, i když samozřejmě eh, nemůžem, nebudeme mít do konce roku žádné rozhodnutí, i když ty údaje od členských států budeme mít, ale každopádně na základě těch informací, které dostaneme od členských států, komise bude znovu eh, Eh, zkoumat podmínky pro schvalování eh, neonikotinidů. Takže eh, my tímto způsobem uplatňujeme princip opatrnosti. Děkuji za dodatečné vysvětlení a nyní má ještě jednou slovo paní Gerning, paní zpravodajka. Prosím. Thank you. Um... Děkuji vám je jedna nebo dvě věci, o kterých se zde hovořilo. A e, několik věcí opakovali e, někteří e, poslanci, protože fakt je, že komise má určité stanovisko k tomu to tedy návrhu. Je to zpráva z vlastní iniciativy výboru pro zemědělství a e, je zde otázka týkající se názvu a e, rozsahu e, působnosti. To je na rozhodnutí výboru pro zemědělství, protože máme společné kompetence. Můžeme tedy litovat, že ten návrh nezní jinak, ale fakt je, že je tomu tak, vzhledem k tomu, že to je tedy ta společná eh, kompetence a vychází také ze stanovisek eh, dokument, eh, stanovisek výboru pro zemědělství. Takže to je třeba tedy říci. Téma, kterým se zde zabýváme, je zdraví včely medonosné, vzhledem k tomu, eh, že to je, eh, nebo jako domestikovaného druhu ve srovnání s přírodními opilovači. Eh, zde totiž jde také i o jiné opilovače a myslím si, že se můžeme, musíme tedy soustředit pouze na včelu medonosnou, protože jinak by to přesahovalo rozsah tohoto stanoviska. Další věc o které zde byla řeč, byly neonikotinidy. Byly, jsou důkazy o e, jejich smrtelném e, efektu. A pokud je o ten bod 5, e, ta formulace je tady taková, jaká je protože jasně a abs- absolutně odpovídá tomu, co nám komise ve svých dokumentech předložila a odpovídá to taky znalosti usnesení eh, parlamentu z listopadu loňského roku. Spousta lidí provedla studie, ve kterých se projevily jisté indikace, že neonikotinidy eh, mohou eh, mít eh, škodlivý efekt, ale já chci říci, že opravdu podle těch výzkumů a podle těch studií, které jsme měli k dispozici, tomu tak není. A já bych chtěla říci, nereagujte tedy jenom na to, co se říká, protože toto stanovisko je příležitost, abychom ovlivnili výbor pro zemědělství a jejich jednání protože všichni eh, hovoříme o tom, jak jsme znepokojeni eh, tím, že eh, po roce 2013 není zaručeno žádné financování tohoto sektoru. A když zapomeneme eh, eh, na téma neonikotinidů, tak vlastně eh, přijdeme o jednu příležitost. Navíc je velmi důležitá věc tady biodiverzita, kterou a naše stanovisko k ní, které potřebujeme dostat do výboru pro zemědělství a vliv monokultur. To je celý ten velký předmět GMO. A to se možná týká hodně monokultury, protože GMO se právě obvykle pěstují jako velké monokultury. A e, včely e, tak nemají ten různý pil a různé zdroje nektaru. Takže bych vás poprosila, abychom se, abychom vycházeli e, nikoli z emocí, ale ze závažných vědeckých pozorování. A byla bych ráda, abyste se soustředili i na jiné části této zprávy, protože máme příležitost hovořit se svými kolegy z výboru pro zemědělství a říci jim, co si myslíme ohledně tohoto konkrétního sektoru v rámci zemědělství. Děkuji vám. Vielen Dank, Děkuji, paní Gerling. A tím je ukončena pro dnešní odpoledne rozprava. Všichni máme příležitost předkládat pozměňovací návrhy. E, Lhuta pro e, pozměňovací návrhy je 15. červen bylo to trošku posunuto, protože zemědělský výbor jako hlavní výbor e, bude hlasovat o tomto také později a hlasování ve výboru pro životní prostředí se koná 13. července Oček, budeme čekat na vaše pozměňovací návrh. Děkuji vám. A, a, e, dále bych přišla k bodu 20 e, našeho programu. A tady jde o nepřímé využití půdy které je předmětem diskuse. Eh, komise ve svém sdělení z prosince 2010 eh, k tomu eh, něco vysvětlila a na začátku bych tedy nejprve předala slovo komisi. Pan Filip Owen z komise je mezi námi a ráda bych mu předala slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejsem vlastně Philip Owen, jsem Hans van Sting. Philip Owen sedí eh, vedle mě. Toto je složka, eh, kterou sdílí mm, dvě ředitelství generální v komisi. Eh, DG Energy a DG klimatické změny. Já jsem za energii a Filip je tady za, klimatické, za kroky v klimatické oblasti a my vám tyto věci předložíme dnes společně. Děkuji za to, že jste nám poskytla tuto, poskytli tuto příležitost. Myslím si, že je to podruhé, kdy diskutujeme o otázce nepřímého využití půdy a změn v této souvislosti. Měli jsme výměnu názorů, myslím, v listopadu minulého roku. A od té doby, jak jste řekla paní předsedkyně, komise pře, rozpracovala svou zprávu z 22. prosince. Šlo o tuto otázku a budeme velice rádi, když vám to dnes budeme moci prezentovat. Jen takové pozadí, k vysvětlení pozadí, rád bych vám řekl, o co tady jde. Je to otázka, která vyvstala eh, kvůli eh, energetickému a klimatickému balíčku které teď existuje v EU, obsahuje celou řadu cílů pro EU. Za prvé e, obsahuje 20% cíl e, celkového podílu obnovitelný, spotřeby k obnovitelných energií do roku 2020 a také obsahuje 10% podíl obnovitelných energií na dopravě a do spotřeby a e, kromě toho Ehm, eh, jde to, je to směrnice o kvalitě paliv, jde to také o cíle zelené využití, hm, dále zelená doprava, také cíle do roku 2020. To znamená, s těmito cíly eh, jsme, hm, máme docela silné stimuly, eh, tak abychom mohli hm, dekarbonizovat energetický sektor, ale také sektor dopravy. A očekává se, že Eh, velký příspěvek k těmto cílům eh, přijde eh, biopaliv a toto bylo potvrzeno v plánech, které členské státy předložily Um, v rámci směrnice o obnovitelných um, zdrojích a členské státy vysvětlili, jak přesně budou chtít splnit tento desetiprocentní cíl podílu obnovitelných. A um, my tady uh, vidíme, že velkou část uh, tohoto cíle, velká, uh, že to bude právě pokryto využitím biopaliv. Z těchto důvodů tedy je tady ona směrnice a je e, do směrnice o obnovitelných zdrojích a kvalitě paliv. E, tady máme skutečně striktní kritéria trvale udržitelného rozvoje Eh, typ eh, biopaliv, které mohou používat eh, a členské státy se k tomuto zavázaly. Tato kritéria se vztahují k skleníkovým plynům, také biopalivu, a jaký typ půdy může být přeměněn na to, aby mohl být využíván. A pak tady máme tak, co se týče ukládání uhlíku tak, a také z hlediska biodiverzity, Tady eh, existují určité typy půdy, které nemohou být využity a to je přesně specifikováno v oné směrnici. Ovšem, je tady stále riziko eh, nepřímé, změn při nepřímém využívání půdy, to, to bylo výsledkem toho všeho a komise byla požádána, aby podala zprávu k této, tomuto tématu do konce minulého roku a jak jsem řekl, tak jsme učinili. Jak můžeme tedy definovat, jak máme chápat um, celou otázku nepřímých um, změn při nepřímém využívání půdy. Je to velmi komplikované téma a když tak nasloucháme diskuzi, tak by možná bylo užitečné, kdybychom vysvětlili, uh, jak toto chápat. Jestliže máte situaci, kdy se vytváří biopaliva, kdy máte půdu, která je přímo přeměňována a dostává jiný status, tedy je to jiný typ půdy, tak toto máme také obsaženo v kritériích trvalo udržitelného rozvoje. Ovšem, toto, pokud se toto kultivuje jako stávající zemědělská půda, tak mm, mm, tady může být další, eh, se můžou pěstovat další plodiny, které eh, mohou vést ke konverzi této půdy a tato půda se pak mění eh, v zemědělsky užitnou půdu. A toto popisujeme jako nepřímé změny při nepřímém využívání půdy. Pokud toto nastane, tak toto se projeví změnou mm, požadavků na zemědělské komodity a jejich náhradami na globálním trhu. Jak můžeme rozpoznat, zdali e, toto se odehrává nebo ne? Za prvé, e, říkáme jasně v naší zprávě z prosince, e, že tady jsou konkrétní charakteristika tohoto jevu. Tyto, toto nemůžeme přímo pozorovat nebo poměřovat a proto jediný způsob, jak je něco jasně konstatovat je v tomto tématu, je využití ekonomických modelů. A komise tady učinila, eh, přišla s řadou takových eh, modelů a my jsme o nich podávali eh, zprávu, my o nich hovoříme v této zprávě z prosince minulého roku to dost detailně a také jsme sami rozpracovali, jsme dali tu zprávu a ta je k dispozici pro všechny, kdo o ní mají zájem. Závěry, ke kterým jsme se dopracovali na základě této práce, zněly takto. Mm, eh, mm, nepřímé využití půdy skutečně eh, existuje a změny s tím související, takže toto víme, ale zároveň eh, poukazujeme na řadu nedostatků a nejistot, které jsou spojovány s mm, modely, které, které toto kvalifikují. Rovněž jsme ehm, udělali analýzu mezinárodního rozvoje, ale tady bych vlastně předal slovo ehm, kolegovi Filipovi, který bude pokračovat. Děkuji, Hanci. Ano, jak už Hans vysvětlil, tak toto je složka, kterou sdílí DG Energy a DG Climate Action. A mm, je to velmi komplikovaná záležitost a e, stupeň koordinace mezi námi mm, e, je velice intenzivní. Chceme zajistit, abychom učinili pokrok e, v práci na této složce. Ehm, konečné zprávy této zprávy z prosince se ehm, dotýkají, ehm, se týkají mezinárodních aspektů. Toto je relativně nová oblast naší práce, ale jiné země už se začaly věnovat této otázce. Otázka tedy nepřímého využití půdy a to je to, co jsme také zvážili v jedné části zprávy. Dívali jsme se na zkušenosti ze Spojených států za prvé, jak na federální úrovni, tak na úrovni státní, protože na federální úrovni úrovni. Tady byly předloženy modely, které hovoří o dopadech nepřímého využití půdy a na úrovni jednotlivých států, například v Kalifornii, tam eh, také se věnovali otázce nepřímého využití půdy a je to součást legislativy. Eh, takže se různé státy touto otázkou zabývají. Eh, také jsme zvážili jiné typy, o jiné druhy opatření, třeba opatření zaměřená konzervaci, ta jsou tady šíře pojata a chceme se podívat na to, třeba, dívali jsme se na to, co se děje v Brazílii, kde agroekologické zóny existují a také v Argentině, kde existuje moratorium při využívání půdy. Ehm, na, tak kromě mezinárodní úrovně se chceme sledovat to, eh, jak to vypadá na poli spolupráce a mm, dívali, podívali jsme se na eh, globální eh, bioenergetické partnerství. Několik členských států je mm, partnerů tohoto programu, Argentina a Brazílie také. A chceme sledovat, jaká práce by mohla být odvedena v rámci kooperace na mezinárodní úrovni. Také jsme udělali souhrn informace, kterou jsme dostali od jednotlivých aktérů Ehm, ehm, došlo ke konzultacím nejdůležitějších aktérů v celém tomto procesu, nejprve v roce 2009 a po druhé to bylo 2010. A tady jsme eh, udělali takový sumář toho, co byly hlavní body ehm, na tomto poli, například eh, předběžné konzultace z roku 2009, 72 odpovědí, eh, pak konzultace z roku 2010, 145 reakcí. A kromě toho jsme zdůraznili, že Centrum pro společný výzkum tady organizoval technický workshop, tady byly představeny mezinárodní modely nepřímého využití půdy, bylo to diskutováno, diskutovány zájmy jednotlivých aktérů a tyto informace byly zhrnuty a byly dány na webovou stránku. A také jsme učinili e, určité závěry z celé e, této práce. E, za prvé, jak už říkal Hans, Toto je něco, čemu musíme se věnovat na základě modelů a um, tady to můžeme využít také pro politickou práci a to má svá omezení, protože je to stejně tak dobré jako příspěvky, které sem přicházejí a které um, provázejí toto modelování. Pak jsou tu určité otázky, um, kterým se tyto modely nemohou úplně konkrétně věnovat. Na druhé straně vidíme, uh, že nepřímé využití půdy může mít dopad na uh, skleníkové plyn na používání používání biopaliv a také pokud bude zapotřebí kroků, ta komise učiní tyto kroky a bude brát v potaz princip opatrnosti. Závěry znamená, že jsou čtyři obce, je zapotřebí dalších šetření První obce eh, zatím nečiní konkrétní kroky, ale pokračovat v monitorování situace eh, eh, a sledovat vědecký vývoj. Druhá obce znamená zvážit z určité práhy stanovit pro veškerá biopaliva. To je něco, s čím se už počítá ve směrnici samé. Za třetí mm, chceme zvážit eh, další požadavky eh, mm, trvalé držitelného rozvoje, to je směrnice, eh, která přísí konkrétní směrnice, ale chceme se tedy blíže podívat ještě na další otázky, které jsem již popisoval, to, co se děje v Brazílii a v Argentině, ale za čtvrté chceme promyslet nebo zavést mm, určitý faktor, který bude počítat se skleníkovými s těmito emisemi a jejich dopad na plodí rodiny a dále tyto čtyři obce, na tyto se chceme podívat detailněmi. Je tady potřeba dalšího modelovací práce a to je něco, eh, k čemu se odkazujeme také v naší zprávě a také musíme o tomto diskutovat s ostatními službami komise, tak abychom pak přišli s posouzením dopadu, a, které se bude vztahovat k těmto čtyřem obcím. To je práce, která eh, probíhá. Je to složitá oblast eh, a je to oblast, kde musíme zajistit zajistit s úzkou spolupráci a koordinaci jednotlivých služeb a stále ještě pracujeme na onom posouzení dopadů. Máme před sebou dlouhou cestu, ale ještě jsme eh, neskončili. Až bude toto dokončeno, tak budeme mít lepší pozici a budeme moci učinit rozhodnutí a, a až to bude nezbytné, přijdeme s legislativními dokumenty a stále ještě máme dva měsíce, mm, je to časová osa, kterou jsme si eh, stanovili a nebudu popírat, že to bude jistě výzvou, nebude obtížné přijít eh, s něčím v zbývajícím čase. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji oběma pánům z komise za to, že nám představili celé téma a že také přednesli něco o tom sdělení komise. Má někdo eh, z kolegů zájem přihlásit se o slovo? Pan Tom se přihlásil, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jako spro... Jako zpravodaj pro obnovitelné energie si pamatuji na ty poslední eh, hodiny jednání. My jsme jednali do, 12, do půlnoci, než jsme se dohodli eh, protože jsme vycházeli z legislativního mandátu vůči Evropské eh, komisi, tak abychom jí předložili návrh a čekali jsme až Komise tedy přijme eh, tyto věci. Takže když vycházím z toho, co říkali oba dva zástupci komise, eh, bylo konstatováno, že nepřímé změny ve využívání půdy existují, komise to prostě říká. Je to faktor, který je závažný. A za druhé, pan on říkal, je to záležitost, které se musíme věnovat modelováním, ale my děláme i jiné věci s modelováním, například i klimatické záležitosti, dále předpověď eh, ve spotřeby energie. Eh, to všechno se dělá prostřednictvím modelování. Jsou zde určité nejistoty v tom, ale na základě Lisabonské smlouvy musíme podle Lisabonské smlouvy musíme pracovat na základě principů předběžné opatrnosti a víme, že modely, které mm, mohou či nemusí být schváleny, eh, tak ještě nejsou důvodem k tomu, abychom nedělali rozhodnutí. A já pořád mám ale dojem, že když se podíváme na realitu, tak eh, komise a DG Energetika chce, eh, má tendenci pořád realitu nebrat eh, v úvahu. Na konci procesu jednání, kterého se účastní 27 členských států a parlament, tak nakonec tohoto jednání jsme pověřili komisi, aby pokračovala v implementaci legislativního mandátu ale zdá se, že komise má problém, aby tedy toto, tento mandát prováděla, protože není dostatek důkazů ze studií. Eh, komise říkala, že zde je dopad a my máme dost i modelů, ale musí být další důvody eh, patrně politické, možná v tom smyslu, že komise říkala, že má potíž eh, přijmout to, co nebyla schopná přijmout před dvěma lety. Takže pro mě, kterého eh, jako člověka, který se účastnil jednání, je velmi obtížné důvěřovat eh, komisi, když říká, že z nějakých obskurních důvodů nedělá to, co má. A my také z takových těch vnitřních drbů víme, že komise tlačí na zvýšení Prahu. Pokud byste měli auto bez brzdy, řekněme, a řekli byste, já si eh, nedám do toho auta namontovat brzdu, ale posílím karoserii toho auta, aby mě eh, to chránilo před nárazem, tak to je něco podobného. Já jsem opravdu velmi přesvědčen o tom, že bychom měli se věnovat tomu faktoru, který vychází ze eh, rostlinných surovin a je to ve zprávě z roku 2008. A teď ještě jednu konkrétní otázku na komisi. jaké jsou nebo jsou politické důvody, které by eh, vám působily takový problém v tom, že bych, abychom dělali to, co máme dělat, pokud jde o Eh, konkrétní eh, faktory, protože v Kalifornii eh, vidíme, že můžete zavést faktory na základě modelování. Kalifornie má vědecký výbor, který pravidelně zkoumá výsledky a když se zjistí nějaká změna, tak prostě ji provedou. A já si myslím, eh, mě by zajímalo, proč komise má takový problém, takový problém s tím, aby se zabývala eh, tím eh, faktorem konkrétních plodin. <clears throat> Děkuji. Hlásí se ještě další kolegové. Já bych ráda všechny poprosila, aby se vyjadřovali co možná nejstručněji, protože máme na programu ještě jeden bod. Petr Líze. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, že Evropský parlament nemůže akceptovat to, že komise získala jasný úkol a nesplnila ho. My jsme eh, jí ten úkol dali v legislativě společně s radou a proto tedy prosím Evropskou komisi, aby co možná nejrychleji a co možná nejpřesněji toto dopracovalo. Nicméně nejsem eh, zas až tolik přesvědčen o tom, že by to měla být možnost číslo čtyři protože možnost číslo čtyři vyžaduje velmi silnou, diferencovanou eh, a eh, byrokratickou metodu. Rád bych mm, tady formuloval tři otázky, které si musím, musíme zodpovědět my všichni. My potřebujeme jasně eh, reagovat a rychle jednat. Pokud totiž dochází ke kácení eh, deštných pralesů, pokud tady jsou nějaké jednoznačné eh, aktivity, tak eh, to zkrátka musíme zahrnout do našich úvah celé jednoznačně. Nicméně nemůžeme jít do naprostých detailů, protože jinak by veškeré aktivity, které mají v zásadě pozitivní dopad, jako například biopaliva, protože biopaliva mají v zásadě pozitivní dopad na klima, ale musíme pouze dávat pozor na to, abychom eh, tady neměli extrémní příklady, těm se musíme vyhnout. Souvislost s dalšími efekty tak ta platí i v jiné souvislosti. Také bychom se na to měli podívat. Všichni se totiž dokážeme shodnout na tom, že z hlediska ekologického je určitě e, smysluplné, abychom více stavěli e, ze dřeva, abychom nahrazovali cement dřevem. Když ovšem budeme diskutovat o tom, jestli ty plantáže, kde se to e, dřevo pěstuje, by mohly být využity také na pěstování potravin, jestli tady zkrátka nebudeme mít e, nepřímé efekty, protože tam, kde pěstujeme dřevo, bychom mohli samozřejmě pěstovat i potraviny. Pokud řekneme biologické zemědělství, tak všichni řeknou ano, e, ale když zjistíme, e, že e, při konve- konvenčním zemědělství je ta výnosnost jednoho hektaru vyšší, tak je to také sporné. Eh, Klode, my oba fandíme větrné energie, nicméně ministrině v severním eh, v, Porní eh, propočítala, že <clears throat> my potřebujeme na ty větrné elektrárny hodně plochy a že to má negativní dopad na zemědělskou politiku. Já jsem si nemyslel, že eh, ministrině, eh, eh, která zodpovídá za větrnou energii, řekne právě toto. Zkrátka musíme si, musíme brát v úvahu tyto nepřímé dopady. Komise by to měla předložit, to je pravda, ale ne, měla by se soustředit na ty nejdůležitější věci neměla by se zabývat eh, veškerými detaily a neměla by například dospívat k závěru, že použití biopaliv je něco špatného, protože to si myslím eh, by nebylo dobré. My potřebujeme, aby to eh, ve výsledku, v posledku přineslo pozitivní efekt a všechno ostatní přenechejme by, byrokratům. A nyní má slovo Linda McEwen. Um, Velmi stručně, protože prakticky nemáme žádný čas. Uh, já nezávidím komisi to, co dělá, protože to je velmi těžká práce. Ta legislativa vychází z myšlenky, že rozlišíme mezi dobrými a špatnými biopalivy. Palivy. A my jsme o tom diskutovali a snažíme se najít řešení. Je zcela jasné, že jsou špatná biopaliva. V parlamentu jsme před pár týdny slyšeli o případech ve východní Africe, kde se vyčistí les, zlikviduje les, aby tam eh, společnost mohla pěstovat biopaliva, eh, lidé budou tam odsaď vystěhováni a poškodí to, bude se to vozit přes půl planety. Máme rozvojovou legislativu a nyní máme eh, požadavky na koherentnost politiky a ten projekt desetiprocentního využití. A ještě zde máme nepřímé změny ve využívání půdy. A otázka je, co se stane, že když ten eh, developer eh, bude eh, pěstovat v jedné zemi v Africe, kde vyčistí, tedy zlikviduje les, aby tam chtěl dělat, aby tam chtěl pěstovat, aby tam mohl pěstovat biopaliva, tak jak ne všichni budou ve stejné pozici, aby mu mohli eh, oponovat. Ne všichni jsou si rovní, ale není možné říci, že tedy proto zastavíme biopaliva, protože biopaliva mají potenciál. A eh, eh, my teď vidíme, že už mizí i investice do výzkumu, že lidé že, že toto téma přestává být nosné a komise se tím musí zabývat. Děkuji a nyní pan Arsines. Děkuji, paní předsedkyně. Jak řekl pan eh, Turme i pan Líze, rád bych se zeptal, jak eh, spolehlivé jsou ty údaje od komise. Eh, patří to do generálního ředitelství pro klima, klima nebo, pro, nebo do generálního ředitelství pro energii? To je ta otázka komise Eh, financovala tři studie a eh, ta eh, studie, která se zabývá bezpečnostní, bezpečností potravin, hovoří o tom, že široce užívané plodiny, jako například soja, tedy neodpovídají Prahům pro úspory skleníkových plynů. Neodpovídá to tedy naší nové směrnice o skleníkových plynů. Já se tady ptám, jestli dosáhneme eh, těch hodnot, které jsme si eh, v této oblasti stanovili. Pokud totiž nezohledníme všechny ty faktory, které hrají roli v oblasti eh, biopaliv, tak podstupujeme riziko, že údaje, které poskytujeme, nebudou spolehlivé. To je tak, jako kdybychom tady ne, nezohlednili velké množství aut v Evropě. Skutečně, eh, ta otázka je velmi závažná. Musíme zohlednit všechno. Samozřejmě, že je tu možnost číslo dvě. To znamená, že navýšíme ty limity. A pan Terms na to uh, odpověděl velmi specifickým způsobem. Musíme totiž zvolit možnost číslo čtyři. To jsou ty specifické eh, plodiny, eh, které jsou eh, důležité v oblasti nepřímého využití půdy. Ano, biopaliva jsou dobrá. Nicméně jsou dobrá tehdy, pokud budeme brát v úvahu i nepřímé využití půdy. Děkuji. Děkuji. A nyní pan kolega Učas, prosím. Grazie Presidente. La mia è una domanda ai rappresentanti della... Děkuji, eh, paní předsedající. Mám otázku pro zástupce komise. Je to otázka právní. Podle zkušenosti, kterou jsme před několika týdny získali na plénu, když jsme schvalovali zprávu, Arsenisovu zprávu o lesích. Tehdy se hovořilo o aplikaci smluv o principu subsidiarity a bylo řečeno, že osud půdy nebo využití půdy je v národní kompetenci. Pokud budeme aplikovat dnes Eh, toto a pokud schválíme eh, akce společenství, které budou eh, zavazovat členské státy, tak potom jaký právní princip můžeme využít, aby to odpovídalo tomu principu, který bude koherentní tomu, co vyhlášuje komise ve svém sdělení. Děkuji a konečně poslední řečník, kterého mám na seznamu, pan Tremopoulos, prosím. Děkuji. Eh, Jevně by toto téma mělo být probráno důkladně. Teď jsme mluvili o dopadech, které to může mít na lesy, ale existují také nepřímé dopady pěstitelské plochy pro potraviny jsou používány k tomu, aby se eh, eh, eh, vyráběla paliva, to znamená žeň nebo sklizeň je pak přenášena do jiné oblasti, která to, co byly dříve biotopy. A různorodost druhů se ztrácí, lesy jsou káceny. A pokud se používá více biopaliv eh, v Evropě, pak eh, pokud by se jich více používalo, tak bychom potřebovali 96 milionů hektarů eh, po celém světě, abychom mohli eh, pěstovat příslušné druhy eh, plodin. Takže tady k tomuto existuje také studie Evropského institutu pro životní prostředí. Tady jsou obsažené důležitá fakta týkající se dalšího rozvoje a používání biopaliv do roku 2020. Tady se říká, že mm, oblast dvojnásobně větší než Belgie mm, bude je, by musela být využívána jako pěstitelská plocha pro, dodateč, pro pokrytí dodatečné potřeby. A tady V 27 až 56 milionů CO2 mohlo být emitováno. Um, jak už řekl předřečník, musíme vycházet z toho, že dodatečně 12 až Stane se 12,49 milionů dalších vozů na silnice v Evropě. To je výsledek z této studie Evropského institutu a komise by měla vycházet z těchto um, hodnot, um, jsou tady posouzeny um, pěstitelské plochy a proto uh, rozhodování tady budou určitě rozdílná. A poslední řečník. Děkuji, paní e, předsedkyně. Myslím si, že komise tady jedná správně, když postupuje s takovouto opatrností a já bych chtěl důrazněji vyjádřit svou podporu důvěru, protože když diskutujeme o věcech spěšně, tak potom se pohybujeme na velice nejisté vědecké půdě a myslím si, že jako parlament jsme si dali mandát mm, eh, přemýšlet o těchto faktorech, mm, tak si myslím, že by bylo dobré, kdybychom tady měli jistou základnu.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 Tady se pohybujeme v oblasti, kde eh, máme nejenom nepřímou, ale eh, také nepřímé dopady. Eh, a to bychom měli vzít v úvahu. Tato dokonalá legislativa, kterou si tady představujeme, ta, myslím, může se lehce stát překážkou pro jakékoliv kroky v této oblasti. A proto si myslím, že komisi bychom měli dát nutný čas a my z parlamentu bychom měli dávat pozor, abychom se sami příliš neuspěchali věc, protože zavedení tohoto, eh, eh, této eh, otázky v oblasti paliv, to má smysl a mělo by se to přeskoumat a propočíst. A je to propočítatelné, ale jak jsem řekl, kvantifikovat tyto nepřímé faktory, když to nemá, má jenom z poloviny smysl, tak si myslím, že bychom měli sledovat určité pořadí, určitý sled, měli bychom mm, sbírat statistické údaje, protože nepřímé efekty nemůžeme tak jasně propočítat. Jak jsem řekl, časový faktor je tady extrémně důležitý a proto si myslím, že to potřebujeme a komise by ten čas mít také také měla, jinak to všechno bude mít opačný efekt. Já tady mám před sebou studii eh, generálního ředitelství interní politika eh, Evropského par, eh, tedy Evropský parlament a to bychom možná měli také prodiskutovat, protože tady je komise kritizována ve formě, v jakou neúplně chápu celý ten mm, Mělo by se, myslím, vysvětlit, jak konkrétní důvody eh, existují proti chování nebo jednání komise. Já to tak úplně nechápu. Děkuji. Děkuji Richardu Zeberovi a teď bych chtěla předat eh, slovo komisi ke krátkému závěrečnému rezimé. Prosím opravdu o krátkost, protože máme ještě jeden bod na programu, ale ještě jednu eh, otázku bych chtěla připojit. Dnes jsme tady, máme DG Klima zastoupeno, eh, generální ředitelství energii, jede, tvrdé také jednání s generálním ředitelstvím AKRY. Myslím, že to by taky bylo důležité. Thank you. Um, I, I... Děkuji vám. Zapomněl jsem eh, na jednu otázku zapomněl. Myslím, že musím říci, že všichni potřebujeme biopaliva. A není pochyb o tom, že komise v Bílé knize o dopravě, kde je a, a v e, cestovní mapě do roku 2050 se říká o tom, že potřebujeme biopaliva a DG Energie a další si to uvědomují do budoucna. Rovněž si uvědomujeme to, že modelování se v komisi hodně používá pro určování dalšího vývoje a samozřejmě to modelování má určitá omezení a používáme ho nejenom pro vývoj politiky, ale i pro účely legislativní. Je to další krok a nebo další krok kupředu a je třeba a přesně si uvědomujeme, co děláme. Poznamenal jsem si to, co říkalo několik řečníků, že toto se tedy musí všechno napravit. Hovoři, my zmiňovali se o listopadu minulého roku, že to eh, trvalo opravdu dlouho, ale chceme odpovědět seriózně, proto to trvá dlouho a interně v komisi zkoumáme různé varianty. Jinak DG eh, zemědělství se eh, tomu velmi věnuje, stejně tak DG obchod, DG podnikání, DG životní prostředí samozřejmě a diskutujeme ve spolupráci s našimi kolegy o všech variantách. Jakmile budeme mít hodnocení dopadu, vyhodnotíme všechny čtyři varianty a potom nastane politická diskuse a nějakým způsobem tehdy odpovíme na vaše otázky. A teď dávám slovo Hansovi. Já vím, že to chcete, že už tento bod chcete skončit, čili velmi stručně. Eh, je zde eh, něko, nebo několik lidí se zmiňovalo o tom, v tom smyslu, jako kdyby DG Energie bylo proti eh, ILUK, proti nepřímým změnám ve využívání půdy, ale E, právě e, v hodnocení dopadů děláme právě proto, abychom věděli přesně, jaké dopady bude mít to, co ono, když sledujeme ty jednotlivé varianty, proto abychom mohli učinit nějaké závěry. A teď k jedné věci, která zde zazněla bych chtěl říci, že klíčovým cílem směrnice o obnovitelných energiích a jsem přesvědčen o tom, že se mnou e, budou, e, e, bude i ten, kdo to říkal, souhlasit, je to, že budeme mít předvídatelnost potřeby obnovitelných energií, protože velmi rychle musíme v tomto smyslu dospět k nějakým eh, závěrům, tak, aby to nebylo dále problémem a tak, aby investoři do bioenergií a dalších obnovitelných energií věděli, jaký bude regulační rámec. Takže mohu potvrdit to, co říkal Filip, že na tom pracujeme, nemohu říci, že ve dne v noci, ale pracujeme opravdu pilně na tom, abychom měli závěry ještě do léta. Děkuji vám. Děkuji. Děkujeme vám za veškeré informace, děkujeme vám také za diskuzi. Eh, Jak již bylo řečeno, pracujeme na tom dál, eh, zatím není nic eh, hotovo a velmi vám za to děkuji. Dostáváme se k poslednímu bodu našeho dnešního programu, prezentace studie EMAS o emicích uhlíku dámy a pánové, zástupci komise jsou tady, to znamená, že já vám ještě jednou předávám slovo, abyste nám mohli uvést tu poslední vteřinu. Jo, poslední bod. Eh, IMAS coordinator of the European Parliament. Eh, dě- děkuji. Jsem koordinátorem EMAS pro Evropský pro Evropský eh, parlament a chtěli bychom vám prezentovat studii, která se týká systému kompenzací společně s pánem, který sedí vedle mě. Budeme hovořit o rámci. Já jsem se účastnil také schůzí výboru pro životní prostředí od roku 2008, eh, který byli jsme požádáni, abychom udělali studii uhlíkové stopy. A dnes jsme proto, abychom prezentovali další studii, která se týká eh, systému kompenzací CO2, to znamená, jak v parlamentu eh, kompenzujeme CO2 a jaké jsou varianty. Fakt je, že Byro se rozhodlo eh, eh, eh, přijmout nebo vytvořit akční plán snížení CO2 a jakou roli by, mohlo hrát, by mohly hrát kompenzace v tomto akčním plánu. Studie studii provede pan Dibo Dursel ze společnosti Deloitte a dále zástupce eh, další eh, společnosti. My vám tedy eh, děka, děkujeme a pokud jsou otázky, ta druhá společnost je CO2 Logic. Pokud máte otázky k této studii, velmi rádi na ně odpovíme. Hello. Thank you very much for... Dobrý den, děkuji. The results of this study. Děkuji, děkuji za to, že máme příležitost vám tady představit tuto studii, která se zabývá eh, kompenzací emisí CO2, které jsou produkovány Evropským eh, parlamentem. Já rád bych vám celou tu studii zasadil do kontextu. Musíme si uvědomit, že cílem Evropského parlamentu je to, eh, že své emise uhlíku CO2 tedy sníží do roku 2000 30, o, o, o, do roku 2020 o 30 My e, jsme se tedy snažili e, stanovit takové cíle, které by toto 30% snížení do roku 2020 umožnily. E, zapracovali jsme ty návrhy, které v únoru roku 2020 9 schválilo předsednictvo Evropského parlamentu a následně jsme byli prověřeni, abychom eh, vytvořili akční plán pro kompenzaci emisí eh, CO2. Eh, co je tedy uhlíková stopa Evropského parlamentu? Evropský parlament se rozhodl, že se přikloní k velmi široké oblasti působnosti pokud jde o uhlíkovou stopu. Spadá sem tedy mnoho věcí. Jsou to emise skleníkových plynů, potom emise eh, vznikající eh, spalováním fosilních paliv při výrobě energie, která je používána při provozu budov Evropského parlamentu. Eh, kromě toho jde o chlazení. Třetí věc, emise způsobovaná, emise způsobované dopravou osob zaměstnanců, asistentů, návštěvníků, poslanců. Je velmi důležité, že v tuto chvíli je to tak, že eh, lety evropských poslanců z jejich eh, volebních okrsků do Bruselu a Štrasburku nejsou předmětem eh, této studie a té kompenzace. My jsme se tedy snažili Eh, do toho zařadit i služby, eh, nábytek a další zařízení, které tady Evropský parlament kupuje. My jsme například jako Deloitte a eh, CO2 Logic nabídli službu při vyplňování této služby nebo poskytování služby jsme e, tedy způsobili nějaké emise e, CO2, takže to sem také spadá. Kromě toho e, jde o energii, která vznikla při stavbě pevných aktiv Evropského parlamentu. Pro vaši informaci bych rád řekl, že tedy je to počítáno na dobu životnosti těchto budov. My se tedy snažíme snížit veškeré emise, které e, ovlivňuje Evropský parlament, ke kterým tedy Evropský parlament přispívá. Možná, že e, položíte otázku, jak to vypadá s tou uhlíkovou stupou, stopou. Dobrou zprávou je, že od roku 2006 se uhlíková stopa vyvíjela pozitivně. Eh, máme tedy zhruba 14 CO2 na ekvivalent zaměstnance. Eh, nejdůležitější složkou je doprava. Evropský parlament se tedy snaží e, dosáhnout svého cíle, to znamená snížení emisí CO2 o 30 nicméně my potřebujeme e, ještě to další 17 snížení a to, ta kompenzace by v této souvislosti mohla sehrát velmi důležitou úlohu. Studie se tedy snažila o to, abychom analyzovali, co všechno má být eh, zahrnuto do té kompenzace. Co všechno tedy musíme kompenzovat? Musíme kompenzovat pouze lety nebo celou uhlíkovou stopu. Druhým cílem bylo to, abychom popsali různé standardy kompenzace. Pokud to chcete kompenzovat, tak jakým způsobem se tak má stát. Zároveň musíme analyzovat právní systém a konečně musíme zajistit, že pokud budeme kompenzovat, tak ta kompenzační iniciativa musí být transparentní a musí ji být možno prověřit. To je další důležitý faktor, který jsme si stanovili. Uhlíkově neutrální proces eh, zahrnuje sedm několik kroků. První tři kroky provedl Evropský parlament sám. My jsme tedy změřili uhlíkovou stopu Potom jsme přijali re, eh, re, eh, strategii pro snížení emisí eh, skleníkových plynů a znovu jsme tedy spočítali, jaká je uhlíková stopa po zavedení těchto opatření. A dospěli jsme k tomu, že k určitému snížení došlo. Otázka, která se tu nabízí, zní, jak tedy e, dosáhnout ne pouze 13%, ale 17, dalšího 17% snížení, toho celkového snížení o 30%. To snížení by mohlo být využito k tomu, že tedy budeme podporovat uh, ekologické projekty například v Africe. Mohli bychom tedy eh, podporovat ekologické projekty a tím kompenzovat těch 17 eh, které nám zatím schází k naplnění toho 30% cíle. Jak to tady přesně funguje? Máte tu kompenzační projekt, to znamená, že tu jsou skutečné ověřitelné projekty, které snižují emise CO2. Já potom uvedu některé příklady. Ty projekty musí být certifikovány uznaným registrovaným orgánem, tak aby bylo jasné, že ten projekt skutečně existuje a že je také dostatečně ekologický, to znamená, že dostatečným způsobem snižuje emise CO2. My tady se snažíme o určitou eh, kompenzaci, ale zároveň tomu musí být tak, že to všechno musí být dohledatelné. Že eh, ten poskytovatel služby potom musí eh, navázat kontakt mezi Evropským parlamentem a daným projektem a Naopak Evropský parlament zase dostane certifikát, který bude potvrzovat, že tedy podpořil projekt, který snižuje emise CO2. A ta třetí strana tedy e, ověří, že e, to skutečně zajišťuje, že tady došlo Eh, ke kompenzaci eh, emisí CO2, které produkuje Evropský parlament. To jsou tedy určité příklady těch projektů. Já jsem pouze chtěla, abyste měli představu o tom, jaké projekty tedy mohou eh, fungovat v rámci té kompenzace, jaké projekty tedy můžeme podporovat. Jsou to projekty v Africe, které pracují s biomasou. Biomasa je tady využívána k tomu, abychom produkovali obnovitelnou energii a je tedy náhradou eh, fosilních paliv, například eh, dýzlových agregátů. Kromě toho jsou tu větrné elektrárny. Větrné elektrárny také eh, mm, umožňují produkci elektřiny, která se dostává do sítě a která tedy nahrazuje fosilní paliva, jako například uhlí. Kromě toho jsou tu projekty, které tedy eh, likvidují metan na skládkách a díky tomu tedy můžeme snížit zápach a eh, můžeme eh, zamezit takovým negativním důsledkům, jako je například malárie. A také zamezíme dalším emisím skleníkových plynů do atmosféry. A nebo jsou tu solární panely, například v Africe, v Jižní Africe, kde Eh, je tady používána solární energie na vytápění obytných domů. A to opět umožňuje eh, snížení emisí skleníkových plynů, protože jinak by na to, na to byly použity fosilní, byla použita fosilní paliva. Otázka samozřejmě zní, že pokud, pokud tady budeme kompenzovat, tak eh, jaké emise můžeme kompenzovat. Máme tu tedy e, zadání, že lety poslanců z jejich volebních okrsků e, do e, Bruselu tedy nejsou zahrnuty. My bychom tedy mohli ponechat na rozhodnutí každého jednotlivého poslance, jestli chce svoje lety kompenzovat. Pokud jde o zbytek uhlíkové stopy, tak my jsme tedy stanovili tři takové okruhy. První by znamenal, že bychom kompenzovali pouze lety zaměstnanců jsou to tedy lety všech, kromě poslanců. A pokud bychom zvolili tento okruh, eh, tak by to znamenalo 108 eh, tisíc euro za rok. Druhý okruh. Kompenzovali bychom veškeré cestování zaměstnanců parlamentu plus energii, která je používána v budovách a také provoz veškerých oficiálních automobilů. Tento eh, střední okruh, střední perimetr by představoval 605 tisíc euro za rok. A konečně třetí okruh by znamenal, že budeme kompenzovat veškerou uhlíkovou stopu, eh, které jsou, která je dnes tady vypočítána a která by vedla k tomu, že by parlament byl uhlíkově neutrální. To znamená, že bychom eh, kompenzovali veškeré emise s výjimkou těch letů evropských poslanců, ale veškeré lety zaměstnanců, veškeré budovy, veškerá auta a veš, veškeré další emise, eh, které vznikají například uklízením, provozem, používáním papíru, nábytku, všechno to by bylo do toho zahrnuto. Kompenzace eh, tohoto okruhu by představovala 2 miliony euro za rok. Eh, je to tedy spočítáno na 20 euro za tonu CO2. Tolik eh, tedy náš návrh a eh, předsednictvo parlamentu musí rozhodnout, pro kterou variantu se rozhodne. The, the standards of offset. Standardy kompenzace jsou velice důležité a eh, tady došlo ke kontroverzním výkladům v tisku. Je zásadní, že, toto se, že, že ten projekt nebude mít žádnou velkou škodu, škodlivý účinek na další projekty a že naopak přinese užitek pro sociálně ekonomické faktory a trvalý udržitelný rozvoj tam, kde tyto projekty jsou realizovány. A myslím si, že je důležité zmínit v tomto stádiu, že někdy lidé nahlížejí na kompenzaci jako na čistou kompenzaci a věc, která je vyřízena. Já si myslím, že odpověď eh, zní takto, že Evropský parlament na tomto už pracuje dost dlouhou dobu a zavázal se k tomu, že sníží nejprve emise CO2 a je tady eh, jasně kvantifikovatelný počet nebo číslo eh, stanov stanovené pro toto snížení. Toto musí být za to v, pova- v potaz, než se začne kompenzovat. A tato studie přichází teprve teď proto. A další věc, mm, to je jako mm, recyklace eh, papír, eh, papíru. To neznamená, že osoba, která používá tento papír FECE, e, říká, že eh, má právo používat více papíru než můj soused, protože používám papír, který je, pochází z lepších zdrojů. To v podstatě znamená opak. Znamená to, že v okamžiku, kdy se vyvinete úsilí a používáte toto papíru, E, a to e, splatí pro totež. Když se snažíte snížit spotřebu e, CO2 a poměřujete to, tak potom se můžete vrátit myšlence kompenzace. A tady na slajdu vidíte některé příklady typů standardů, které existují. Ty jsou velice důležité, měly by být za v úvahu. A e, my jsme radíme v této studii, aby e, mechanismy čistého rozvoje byly používány e, tak, jak tomu radí i systém obchodování s povolenkami. Je to příslušná směrnice, takže to je něco, co už bylo přijato těmito organizacemi a proto to má svou logiku, aby to bylo používáno i v případě dobrovolných kompenzací v rámci Evropského parlamentu. Ehm, vysledovatelnost těchto kompenzací je velmi důležitá, abychom zajistili, eh, že budou eh, ehm, ehm, používány nebo zrušeny a také stádium, v jakém projekty jsou podporovány. Je důležité, aby projekt byl podporován, který eh, vytváří, který vede k snížení CO2 emisí. A když to nenastane, tak navrhujeme ex post kompenzace u projektů, které eh, pouze splňují tyto standardy a eh, proto používají, se vyhýbají veškerým rizikům. Takže toto je e, myšlenka používání ex post e, kompenzací. E, a pak je tady ještě systém transakční, abychom zajistili, že těmto kompenzacím dochází. ano, otázka kompenzací, ale co ostatní organizace a je ostatní administrativy, co dělají v tomto smyslu? My jsme analyzovali některé organizace a sledovali jsme například spotřebu energii v budovách eh, při, a při všech oficiálních cestách. Eh, v tomto smyslu chce, eh, chceme, chceme dospět k uhlíkové neutralitě. Rovněž některé země, můžeme dát další příklady, eh, například německý Bundestag eh, v případě všech, eh, cest, všech služebních cest zaměstnanců je kompenzuje a sněmovna z reprezentantů švédského parlamentu také kompenzuje své lety a e, budovy. V Evropském parlamentu vidíme, že některé politické skupině e, také to dělají. Například let e, delegace Evropského parlamentu do Cancunu byl také kompenzován. A na závěr jaké budou přínosy toho, že Evropský parlament se bude této myšlenky účastnit, bude bojovat proti eh, klimatickým změnám, přijme svou odpovědnost za snížení emisí CO2 a je to dobrá příležitost to sdělit. A rovněž eh, eh, tím posílí svůj závazek týkající se klimatu vůči ETS a E, Evropský e, parlament e, kromě těch 30% převezme odpovědnost i za zbývajících 70% emisí a budou tím vlastně posílena všechna rozhodnutí přijatá v Evropském parlamentu, protože všechna oddělení budou muset do svých rozhodování brát v úvahu snižování emisí CO2 a rovněž to prospěje rozvojovým zemím, které budou mít tyto projekty ve svých zemích a zase připomínáme Kanku, kde se hovořilo o snížení problémů v rozvojových zemí. A chtěl bych připomenout takový příběh týkající se potápějící se lodi. Lodě eh, narazila, loď narazí na útes, má díru v trupu a eh, může Eh, používat eh, techno, novou technologii, jak to vyřešit. To je těch 30 snižování emisí v Evropském parlamentu, které už je. A pak je těch dalších 70 to je ta voda, která teče do lodi, zatímco vy tu díru nějakým způsobem zaplatujete a to je právě ta dvoustupňová z, e, změna, které se snažíme dosáhnout, e, která mm, ovlivňuje planetu. Takže to je právě ten příměr s lodí. Máme tady těch zbývajících 70% v Evropském parlamentu a na kompenzace Eh, tohoto, těch 80% eh, čekáme na technologické možnosti budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji. Velmi srdečně děkuji za prezentaci. Zároveň se ale musím omluvit za to, že tu je tak málo poslanců. Eh, já osobně si myslím, že to bylo velmi, velmi zajímavé a je škoda, že to ostatní neslyšeli. Nicméně všichni si to můžeme přečíst a všichni se to také přečteme. Ptám se eh, pana kolegy Arsenise, jestli má nějakou otázku. Eh, možná, že je šokován stejně jako já, protože je to skutečně velký Eh, rozpočet a já jako úsporná hospodinka bych si spíše přála, abychom měli možnosti eh, to nějak eh, sami ušetřit, abychom tady měli možnosti vlastních úspor, tak abychom se mohli vykoupit. Já to teď říkám svými vlastními slovy, tak abychom se mohli vykoupit z té vlastní viny, kterou jsme způsobili tím, že tady máme velkou emisi CO2, protože jsme velký parlament, velká organizace a produkujeme velké množství emisí. Eh, skleníkových plynů, ale bohužel eh, jsem pochopila, že ta kompenzace je jedinou možností a z toho jsem trochu smutná. Myslím si, že bychom mohli eh, trochu omezit fungování nebo omezit provoz a intenzitu klimatizace, protože mě je tady vždycky zima. Takže tím bychom třeba mohli ušetřit Eh, tolik tedy eh, reakce z mé strany. Už jsem řekla, že jsme s kolegou Arsenisem jediný, jediní diskutéři. Eh, pokud nemá nic pan kolega Arsenis, tak si dovolím předat slovo zase vám. Věc, která je pro nás velmi důležitá, Eh, je to, že tedy ta kompenzace neznamená snižování. My tady i nadále bude sniž, budeme snižovat eh, emise CO2, my budeme v tom snižování pokračovat až eh, do toho bodu, že tedy to snížíme o 30%. Nicméně tu máme ještě další možnost, a sice těch 70%, které zbývají. To znamená, že v každém případě to neovlivní naši snahu v oblasti snižování emisí CO2, pouze to bude taková doplňková Mm, snaha k tomu všemu. Dobře, takže pan Arsenis má přeci jen slovo. Chtěl bych poděkovat za tuto prezentaci, která je velmi zajímavá. Samozřejmě nebudeme nahrazovat snížení emisí kompenzacemi, i když kompenzace mohou být velmi užitečné. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak náklady parlamentu jsou 2,5 milionu euro a pokud jsem tomu dobře rozuměl, těch 8%, je to správné? Nebo jaké jsou náklady eh, v ten, pro ten případ, kde nejsou zahrnuty, jsou zahrnuty, nejsou zahrnuty systémy eh, poslanců Eh, ano, on, eh, jednak máme eh, takový ten rozsah střední a nebo neutrální uhlíkově neutrální. Tam je to úplné, tam jde od za těch 100% je 2, 000, 2 miliony euro. A jaké jsou provozní náklady služeb, které se nabízejí na různých úrovních? které, eh, myslím, co jde opravdu na úspory uhlíku. Dva miliony v tomto případě znamená, znamenají, že počítáme naši uhlíkovou stopu a eh, jde o 100% tun. A pak máme 20 euro na tunu a počítám, tak jsme přišli k těm eh, dvou, dvěma milionům zhruba. Takže my spočítáme emise uhlíku a potom vycházíme z ceny 20 euro za tunu a e, tak můžeme vypočíst kompenzaci e, celkovou. E, není, ne, nejsou to tedy provozní náklady, ale jsou to náklady, které, které vycházejí tedy z té studie, kdy jsme stanovili například eh, na předpočet tun a potom vycházíme z 20 eur za tunu a umožnilo nám to vypočíst veškeré kompenzace a veškeré emise parlamentu. Ještě jednu otázku, poslední. Rozumím tedy, že musíme nakoupit toto množství. V podstatě my odhadujeme ty tuny. Ale jaké co, kolik budeme muset platit za provozní náklady. To, co nejde přímo na eh, úspory, eh, uhlíkové úspory, protože pokud jsou taková čísla, protože určitě budou provozní náklady pro to, abychom eh, dosáhli těch uhlíkových úspor. Nevím, zda rozumíte, Eh, tomu, co říkám, mohu to zopakovat jinak. Doufám, že jsem rozuměl. Pokud bychom snížili všechno technickými mm, instalacemi, zlepšením techniky, eh, nemyslím, že eh, teď nemusíte opakovat a potom si popovídáme o těch provozních nákladech. Dobře, takže dříve než vy se pustíte do bilaterálního rozhovoru, což samozřejmě je možné, po skončení schůze, tak všem poděkuji za uh, účast, za prezentaci a určitě na to musíme dále pracovat, protože to musíme neustále novo, znovu propočítávat a Samozřejmě, eh, že eh, jde také o to, kde jsou ty správní náklady, nebo jaké jsou správní náklady tohoto úsporného programu. Alespoň tak já jsem pochopila tu poslední otázku. Takže končím dnešní zasedání. Zítra v 9 pokračujeme schůzí koordinátoru a v 10 eh, potom bude pokračovat vlastní zasedání výboru. Přeji vám krásný večer a děkuji také tlumočníkům.